den. Vítejte na tomto veřejném slyšení výboru taxe 3, údajné eh, finanční eh, trestné činy, vyhýbání se daním a daňové podvody. Budeme mít prezentace našich hostů a jako obvykle bude tam možnost klást otázky a odpovídat na ně. Jako první vystoupí pan Petr Bardy z spravodajského portálu aktuality.sk. Pan Bardy je šéf-redaktorem aktualit.sk a to je právě portál, pro který pracoval Jan Kucial, co by, Kuciak, co by investigativní novinář, který byl v únoru loňského roku zavražděn a za prozatímní vyšetřování eh, poukazuje na skutečnost, že se právě zabýval šetřením finančních eh, trestných činů zemřela i jeho snoubenka Matňa Kušnírová. Dnešní slyšení se má zabývat eh, touto záležitostí jejich eh, smrt eh, mm, ne, neupadla v zapomnění a práce na několika frontách běží. Po prezentaci pana Bardyho předám slovo panu Ladislavu Hanikerovi, generálnímu řediteli odboru pro boj s podvody a analýzou rizika a panu Plvazníkovi, řediteli trestného odboru e, finančního ředitelství na Slovensku. A posledním řečníkem bude pan, budou pan Maroš Linka, e, předseda e, odboru pro hospodářskou kriminalitu speciální prokuratury a pan Radovan Kajaba. Děkujeme všem, že přijali naše pozvání. Každý řečník dostane maximálně sedm minut na své úvodní prohlášení a posléze se rozběhne diskuse. Nyní se tedy obracím na Petra Bátýho. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Já se budu snažit v několika nejbližších minutách eh, vyličit vše eh, z pohledu slovenských občanů, což je propojení organizovaného zločinu s politickými elitami. Slovensko je země, kde dlouhodobě trpíme nedostatkem financí na školství, zdravotnictví a vědu. Na druhé straně u nás kvétá korupce a ekonomická kriminalita. Fungují organizace, finanční skupiny a jednotlivci přímo napojení na státní rozpočet ve snaze ukradnout si, co jen jde. Pak jsou organizace, které se zaměřují na rozkrádání um, evropských dotací a pak eh, ještě i gengy na rozkrádání DPH. Eh, z toho, co vidíte na obrazovce, plyne, že ročně nám na Slovensku víceméně zmizí 200 milionů eur a to by měly být zdaněné tedy na daních eh, nám mizí 200 milionů eur. To je výpadek na daních, který by v jiném případě mohl směřovat do školství, kultury a vzdělávání aby na Slovensku vše mělo probíhat řádně a aby byly trestné činy spojené s finančními kauzami vyšetřené, jsou zodpovědné instituce jako daňový úřad, finanční zpráva, policie a státní zastupitelství. Z minulosti však eh, vidíme, že ta práce nevypadá vždy úplně profesionálně Ehm, někdy dochází ke komplikacím, eh, kladony jsou překážky vyšetřování, takže mnozí, kteří by měli být odsouzeni, odsouzeni nejsou. Právě nedávno minister financí, dnes už bývalý, řekl, že na finanční správě pracují i lidé, kteří pracují pro druhou stranu. Máme zdokumentované případy, kde političtí policejní vyšetřovatele vše házeli pro koberec, to vyšetřování bylo jenom jako a pak to vyšetřování pokračovalo tím směrem, že kompetentní lidé jsou dnes obviněni. Bohužel úlohu některých institucí musí na Slovensku suplovat média. A pouze medializace určitých kaus vedla k tomu, že se opravdu muselo něco dít a dokonce došlo i k trestně právním šetřením a dopadům. Vyjádřím se o některých, kde už je jednoznačná propojenost politiky a tam už je dokázané, že nejde o slušných lidí, ale o daňové podvodníky. Jedním z nich je Ladislav Bašternák, člověk, který se přiznal, že do, se dopouštěl daňových eh, podvodů. Muž, který um, koupila od jiného podnikatele toxickým způsobem byty za 12 milionů a tvrdil, že to zaplatil v hotovosti. Trvalo několik let, než se vůbec tento případ začal řešit. Dnes či na podzim loňského roku soud došel k závěru, že eh, Bašternák je vinný, zatím čekáme na výši trestu. V komplexu, který postavil Bašternák, eh, jsou byty a jeden z nich využívá bývalý předseda vlády Robert Fico, další vlastní Jan Počiatek, bývalý minister jeho vlády další významný právník s napojením na špičky strany Smer a další patří Marianu Kočmerovi, který je toxický a nebezpečný podnikatel, pokud se ho vůbec podnikatelem dá nazvat. Bašternák byl zároveň business partnerem bývalých ministrů Ficovy vlády, eh, ministra vnitra Kaliňáka a ministra Počiatka, což dokazuje propojení nesmírně toxického podnikatele na elity slovenské. Další případ je Marian Kočner. Tady je velice složité ho nazývat podnikatelem, protože zdokumentovaná ta podnikatelská činnost není. Spíše šlo o zastrašování, o karuzelové eh, obchody, podvody, kde mm, okrádal stát o DPH. My ho na Slovensku známe už od 90. let. Tehdy se jednalo o velké výstupy, kde se snažil s ozbrojenci, kteří byli i zdokumentovaní představitelé eh, podsvětí, ovládnout televizi Markýze, televizní eh, kanál. Nyní už eh, je mm, dokázáno, že padělal směnky a Eh, televize Markýza musí eh, proplatit 69 milionů eur. Pak eh, máme důkazy, které unikly a tam už nikdo se nemůže tvářit, že by snad o tom nevěděl protože na tom se znamuje i on. A tady vidíte napojení tohoto Kočnera na důležité lidi v slovenské politice. Nejen bývalý premiér Fico a počátek ale i jiné. Ta chobotnice napříč politickým a hospodářským spektrem je opravdu mimořádná a mimořádně hustá. Právě můj zavražděný kolega Jan Kuciak se věnoval tomuto tématu. Ani nevím, zda bych to měl nazývat podnikáním Mariana Kočnera, prostě jeho činnosti a ten se mu vyhrošoval a říkal mu, že na něho najde špínu generální prokuratura, která tuto informaci měla, ale nezasahovala, nesnažila se kolegu Kuciaka chránit. Až po jeho vraždě, po vraždě Jana Kuciaka, se situace pohnula z místa. A po určitých eh, personálních změnách na zásadních postech, například v policii, která byla pod výrazným vlivem jednoho ze slovenských oligarchů do té doby, se začalo nikoli pouze vyšetřovat vraždu, ale i daňovou trsnou činnost a finanční podvody, na které se předtím hledělo spíše přes prsty. Tady vidíte velmi e, krátce, jak stále ještě běží vyšetřování Jana Kuciaka a oč tam jde. Jsou ve vězení v současné době čtyři lidé, kteří mají být přímo zodpovědní s tím, že stále ještě čekáme na odhalení toho, kdo byl v pozadí té vraždy. Víme, že dnešním dnu se policie zaměřuje vysloveně na vyšetřování samé vraždy ostatní záležitosti, které plynou z motivu vraždy, jsou přebírány jinými. Já tady nejsem pouze za sebe a za svou redakci, jsem tady za všechny novináře ze Slovenska, kde doufáme, že zůstaneme nezávislí bez nezávislých médií, nebude demokracie a doufám, že i vy nám v tom pomůžete. Děkuji pěkně, pan Bárdy. Děkuji. A pan Ladislav Hanike jako další. Prosím. Opa. Hm, takže dobrý den, pan. Dobrý den, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Děkujeme za pozvání do Evropského parlamentu a chtěli bychom vám společně s kolegou přiblížit role finanční zprávy v boji proti daňovým podvodům. Zmíním také výsledky, kterých se podařilo finanční správě dosáhnout. Eh, kompetence finanční Podívejme se na kompetence finanční správy. Tak ty jsou jasně dané zákony. Jednak je to výběr daní a cel a naplňování štát, státného, státního rozpočtu Slovenské republiky a rozpočtu Evropské unie. Dále nám jde o ochranu ekonomických zájmů státu. Musíme předcházet porušování daňových a celních předpisů, vykonávat celní dohled nad zbožím v rámci celního území EU a plnit eh, úlohy v oblasti celních eh, sazeb a celní hodnoty. Finanční zpráva na Slovensku má svou jasně danou strukturu, kterou tady vidíte na obrazovce. Zajímavé je, že je tady kladen důraz na výkon finanční zprávy. To znamená, sekce boje proti podvodům a analýzy rizik, já jsem tam generálním ředitelem v této sekci a pak je tam daní, daňová a celní sekce, tak to jsou tři složky, které přímo v terénu a při každodenní práci naplňují ty úlohy, které jsem zmiňoval před okamžikem. Tady bych chtěl ještě podotknout, že máme také kriminální úřad finanční zprávy, kde pak jeho zástupce sám lépe uvede, co je v jeho kompetenci, co kriminální úřad na Slovensku vyšetřovat může, co eh, tedy skutečně vyšetřuje. Takže teď bych předal slovo kolegovi. Dobrý den. Já jsem Lubomír Provazník a jsem vedoucí eh, vyšetřování kriminální zprávy. Kriminální úřad finanční zprávy je zvláštní útvar na finanční zprávě. Jeho úlohou je v operativní rovině odhalovat a dokumentovat eh, porušování předpisů z hlediska krácení daní a cla a pak tyto zjištěné podezření pokud eh, je tam naplněná podstata eh, trestního činu, postoupit tato zjištění eh, dalším orgánům. My jsme získali oprávnění vyšetřovat trestné činy spáchané podle trestně právních předpisů, ale ty, které jsou omezeny pouze na DPH při dovozu z třetích zemí, to znamená když se zboží dovází, dováží ze zemí mimo EU a také v oblasti spotřebních daní. To je zákonné vymezení věcné příslušnosti z pohledu trestního práva. Tedy takové to máme vyšetřovací kompetence. To je gro naší činnosti. Jinak naše činnost stojí na tom, že bychom měli především odhalovat operativně krácení daní, a dalších plateb, které jsou součástí evropského rozpočtu, to znamená cla, a tyto získané informace musíme operativně postupovat orgánům činným v trestním řízení. To je tedy stručná prezentace eh, úloh eh, našeho kriminálního úřadu. Ano, tento kriminální úřad je velice důležitý orgán. Celá finanční zpráva může vyšetřovat trestné činy v oblasti DPH při dovozu a také v oblasti spotřebních daní. V ostatních daňových trestních eh, činech eh, šetří policie. Teď něco k výsledkům kam se nám podařilo v naší práci dopracovat. V roce 2012 představovala odhadovaná daňová mezera na DPH na Slovensku 41 A skutečná daňová sazba byla vlastně 11,8 když se teď podíváme na výsledky v letech 2017 a 2018, tak naposledy byla, byl náš výpadek eh, při výběru DPH odhadován na 26,3% a skutečná daňová sazba DPH 15,3 3% přibližně. Pro státní rozpočet za eh, roky 13 až 17 eh, přineslo navíc 3,7 miliardy eur, to je 4,3 HDP. Všechny tyto záležitosti se pochopitelně nestaly náhodou. Vidíme zde, jak ta efektivní daňová sazba stoupala a roste i nyní. Je to výsledek práce všech, kteří se zapojili do boje proti podvodům na finanční správě. Samozřejmě že nám v tom pomáhají naše akční plány. Máme celkem tři, zahrnují 70 opatření. První plán již byl ukončen, druhý akční plán se blíží ke konci, zbývají dvě, tři opatření a třetí plán právě probíhá. Tady vidíte několik bodů, které eh, přinesly ty výsledky, jich se nám podařilo dosáhnout. V roce 2012 jsme založili takzvanou daňovou kobru, od roku 2014 to je veliký milník v boji proti podvodům na DPH. Máme k dispozici tzv. kontrolní výkaz k DPH, to ještě později se o tom můžeme pobavit, jakým způsobem to funguje. Máme omezené hotovostní platby, uplatňujeme záruku na DPH, u podezřelých daňových subjektů, bráníme slučování a zániku firm, zavedli jsme informační systém kontrolních známek, máme index daňové spolehlivosti, v roce 2019 zavedeme registraci elektronických pokladen, vzniká jednotný analytický systém a také nanomarkery, značkujeme tak minerální oleje. Tak eh, nemáme moc času, takže se podívejme teď na některé z největších případů, které jsme eh, začali řešit eh, od doby zavedení kontrolního výkazu. Tady vidíte, že ty nálezy jsou v desítkách milionů eur, které jsme zjistili při daňových kontrolách. Nevím, jestli ještě mám čas dojít tu prezentaci do konce, pane předsedo. Hmm, velmi důležitý nástroj v boji proti jeden důležitý nástroj, eh, kontrolní výkaz. 1. ledna 2014 jsme ho zavedli, je to eh, důležité pro všechny pláce DPH. Je to systém, kde se dávají elektronická podání. Za pět roků jsme zpracovali více než 7,3 milionů kontrolních výkazů, toč je více než 761 milionů obchodních transakcí. Pokud jde o samotné daňové kontroly, tak ty jsou um, pojmuté elektronicky, takže všichni daňoví kontroloři, stejně jako celníci, používají elektronické pomůcky. Na jejich základě dokážeme monitorovat, kde se lidé nacházejí, co dělají. Všechna zjištění se pak zadávají přímo na místě do těch elektronických pomůcek, Jinými slovy, je tam veliká nezávislost kontrolorů a těžko je možné je ovlivnit, což je součást protikorupčních opatření, které jsme v poslední době úspěšně zavedli. Takže vlastně jsme minimalizovali korupční chování u pracovníků finanční zprávy. Děkuji za pozornost. Děkuji pánové. E, teď poprosím pana Maroše Žilinku. Prosím. Vážený pan předsedající, vážené dámy. Vá... Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych omluvil nepřítomnost pana generálního prokurátora Slovenské republiky, který z důvodu neodkladných eh, služebních povinností se nemůže zúčastnit zasedání vašeho výboru. Generální prokuratura Slovenské republiky a její podřízené krajské a okresní prokuratury věnují obrovskou pozornost objasňování všech forem trestné činnosti, včetně informací, které se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích. Dovolte, abych nejprve vysvětlil některé systematické věci, a to výkon dozoru nad dodržováním zákonnosti před zahájením trestního stíhání v přípravném řízení realizují všechny složky prokuratury Slovenské republiky, tedy okresné, stát, krajské, okresní a generální státní zastupitelství, tedy nejvyšší státní zastupitelství ve smyslu pravomocí podle mm, příslušných předpisů. A v tomto máme zvláštní úřad, tedy specializovanou prokuraturu, specializované státní zastupitelství, které odpovídá za úkladné vraždy, mm, pod, mm, organizovaný zločin, závažné zločiny spáchané s, s, zločineckými skupinami, ekonomická kriminalita, finanční kriminalita, pokud eh, byla eh, způsobena škoda eh, či získaný prospěch více než 6 milionů 500 tisíc eur. A právě proto se zúčastňuji já jako osoba odpovědná za hospodářskou kriminalitu a potom pan kolega z nejvyššího státního zastupitelství. Pokud jde o tento specializovaný útvar, tak zde eh, eh, tento specializovaný útvar je územně příslušný pro celé území Slovenské republiky a eh, k 1. září 2004 byl přijat byl přijat zákon, který udělil mu pravomoc stíhat i trestné činy spočívající v poškozování zájmu Evropské unie. Ale je třeba i zdůraznit, že orgány prokuratury, obecně řečeno, a úřad eh, zvláštní prokuratury, zvláštního státního zastupitelství, jsou orgány represního charakteru. Tyto orgány tedy vstupují do řízení, až když na základě zjištěných skutečností, nesrovnalostí, mm, pokud je zde podezření, že došlo ke spáchání trestného činu eh, spočívajícího v poškozování zájmu EU, tak poté tedy úřad zvláštní prokuratury není orgánem, který by odhaloval trestnou činnost, e, zjišťoval její pachatele, protože to je v kompetenci e, policie Slovenské republiky především. Úřad, zvláštní úřad, zvláštní útvar prokuratury není ani státním orgánem, který by mohl rozhodovat o poskytování nevratných eh, hm, finančních eh, prostředků z evropských fondů a podobně, ani nemůže rozhodovat o jejich vracení v případě, že se zjistilo, že byly vyplaceny eh, v rozporu se zákonem. Specializovaný útvar ani není orgánem, který by kontroloval a zodpovídal za způsob a efektivitu čerpání eurofondů. A mm, mm, takže mm, tento útvar je, eh, tedy působí v oblasti eh, na základě trestních oznámení fyzickými osobami, právnickými osobami ze strany státních orgánů, většinou je to ze strany eh, řídících orgánů, různých agentur a podobně, ze strany kontrolních orgánů, ale i pokud tyto informace byly zjištěny třeba z, na, z operativní činnosti policie či z našich vlastních poznatků, včetně médií. A hm, zde k hospodářské trestné činnosti, včetně eh, to, co zjistil eh, Jan Kuciak, tak vždycky my jsme k tomu přistupovali s veškerou odpovědností. My jsme stíhali z tohoto důvodu 77 osob, a což představuje nárůst o 25 osob ve srovnání s rokem 2017. Z pohledu forem páchání této trestné činnosti pachatelé Eh, tyto prostředky z evropských fondů vylákali tím, že předstírali, že splňují podmínky pro čerpání těchto fondů na základě sfalšovaných nebo realitě neodpovídajících dokladů, neposkytli povinné údaje, poskytnuté prostředky využívali na jiné než určené účely a použité prostředky dokládali eh, s falšovanými doklady. A pokud je o zemědělský sektor, tak třeba deklarovali to, že mm, plní eh, závazky mm, na získávání podpory z titulu hospodaření na půdě nebo eh, z mm, titulu křížového plnění. Pokud je o daňovou trestnou činnost eh, spáchanou více než 6 milionů 650 tisíc eur, tak od roku 2018 jsme obvinili 93 osob z hlediska způsobu páchání této trestné činnosti, zatajování příjmu, nadhodnocování eh, zanitelných plnění, pro ukazování fiktivních zanitelných plnění na základě sfalšovaných, sfalšovaných nebo realitě neodpovídajících dokladů, využívání schématu obchodních řetězců a zapojování tedy různých pseudoobchodníků, tedy tzv. bílých koní a podobně, nebo využívání různých eh, fiktivních společností a využívání velice eh, komplikovaných eh, schémat, včetně zapojování zahraničních subjektů, a mm, mm, řetězení tedy firem, které ztrácely své účetnictví, které mm, nadhodnocovali komodity, se kterými obchodovali, nebo naopak je podhodnocovali. A pokud je o hospodářskou trestnou činnost, hmm, tak eh, zde my i zároveň provádíme finanční vyšetřování, abychom zdokumentovali příjmy plynoucí z trestné činnosti a abychom objasnili i zákonné podmínky, abychom mohli zajistit tyto příjmy. V roce 2018 takto Eh, eh, náš specializovaný útvar zajistil majetek v hodnotě více než 50,6,6 milionů euro a to mm, i eh, v mnoha případech publikovaných panem Kuciakem. V souvislosti s ochranou finančních zájmů EU, tak je třeba uvést, že Slovenská republika je si vědoma významu tohoto a hodně se angažovala a rozhodla, že podpoří Evropskou prokuraturu a i se hodla angažovat v rámci tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že můj čas už uplynul, tak závěrem dovolte, abych poznamenal, že v konkrétních trestních kauzách zde rozsah informací, které dnes vám můžeme poskytnout, že to je limitováno eh, platnou právní úpravou Slovenské republiky, proto mm, mm, nemohu podat informace o probíhajících řízeních. Ale každopádně vás chci ujistit, že problematika finanční a trestné činnosti je jedna z priorit generálního prokurátora Slovenské republiky a zároveň chci poznamenat, protože čas mi uplynul. Jenom jednu větu, prosím, eh, abyste to, co jsem zde sdělil, abyste to chápali v kontextu skutečnosti, že eh, jsem člověk, který tu již rok neměl být, protože v souvislosti s přípravou a zrealizovanou realizovanou vraždou Jana Kuciaka já jsem i měl být jedním z prokurátorů, včetně prvního náměstka generálního prokurátora. Já jsem také měl být fyzicky zlikvidován. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní eh, zahajíme diskuzi. Máme pět minut na otázky a maximálně jedna minuta na otázku a zbylý čas bude na odpovědi. Takže začneme spolu s pravodajem za SAD JEPE. And thank you so much to our guests. Děkuji, pane předsedo, děkuji za jejich prohlášení i osvětlení situace. Moje první otázka směřuje k Peteru Bardimu. Děkuji vám za vaše informace. Rovněž jsem si pečlivě seznámil s vašimi písemnými odpověďmi. Často odkazujete na to, že iniciátor či ten, kdo stál za vraždou Jana Kociaka, je snad a, a Martiny Kušněrové ještě nebyl stotožněn tento člověk. Mohli bychom spekulovat, měl byste nějaké úvahy, o něž byste se mohl podělit, kdo zatím stojí a jak vypadá ta struktura té zločinecké organizace. Hovoříte o mafii, o propletení biznesu s politikou jak vám připadá to propojení a kdo by mohl případně stát za tímto typem příšerného zločinu? Moje další otázka eh, směřuje na úřad eh, speciálního prokurátora. Říkáte, že um, berete vážně tento typ trestné činnosti a pokud jsem správně pochopil, tak loni bylo stíháno 77 osob za hospodářskou uh, trestnou činnost. Můžete nám dát příklady, jaký typ osoby je vyšetřován, jsou napojeni na politiky, na um, nějaké vysoce postavené osoby a kde vidíte tu výzvu? při stíhání hospodářské kriminality a vyšetřování. A mohli byste nám poskytnout eh, nějaké statistické údaje, například míra finanční zločinnosti na Slovensku a úspěšnost, míra úspěšnosti při vyšetřování a stíhání. To by bylo zajímavé si to porovnat, do jaké míry se dá jak odhalit, tak i potom odstíhat finanční trestné činy. Pan Vády. Děkuji za otázku. Nechci, aby to vyznělo jako kliše, ale pro naši redakci je investigní žurnalistika pilíř, o který se opíráme. Připadá nám důležitá i z celospolečenského hlediska a proto se snažíme držet faktu. Pokud si nejsem něčím stoprocentně jist, tak to raději nevyslovím. V opačném případě bych nás vystavoval um, nějakému si ukazování prstem, případně obvinění ze z, sfalšování reality. Proto si netroufám říci, kdo by mohl být odpovědný za vraždu Jana Kuciaka. Na druhé straně všechny informace, které v současné době máme, které jsou i zveřejněné, poukazují na skutečnost, že jedním či nejvíce podezřelým je dnes Marian Kočner, kterého jsem ve své prezentaci vylíčil a který je ukázkou toho, jak vypadá společnost, která připustím, připustí, že takovýto podnikatel v uvozovkách si podává ruce s členy vlády. Pan Žilinka. Co se týče těch 77 eh, osob. To se týkalo přímo trestného činy poškozování finančních zájmů Evropské unie, této trestné činnosti. Tam je celý balíček jak finančních, tak hospodářských trestných činů. Jak už jsem se zmínil, pro daňové trestné činy pak bylo stíháno 93 osob a to jsou případy, kde eh, ta škoda obnáší více než 6,650 eh, miliona eur. Na otázku, zda se v jejich řadách nacházejí špičkoví podnikatele, tak odpovím takto. Nevím, zda se jedná o špičkové podnikatele, ale každopádně tam jsou i podnikatele veřejně známy i z médií. Pokud ale dovolíte, vzhledem na to, že většina z těchto trestních šetření ještě neskončila, nemohu se zde věnovat podrobnostem. Co se týče výše škod, za něž jsou tito lidé stíháni. Tady vám mohu uvést pouze příklady v obecné rovině. Například pro trestný čin založení a podporování zločinecké skupiny, účasti na zločinecké skupiny a krácení daní spolu s trestným činem legalizace příjmu stresné trestné činnosti je v jedné velké skupinové trestní kauze stíháno 63 osob. A to je jediná kauza 105 činů. A vytvoření fakturačních řetězců eh, firem, které nepravdivě eh, dokladovaly nákup a prodej reklamních služeb tam došlo k tomu, že konečný odběratel si optimalizoval, případně nezákonně snižoval vlastní daňovou povinnost. Takto byly daně zkráceny o 28 milionů eur. Tak to je jedna kauza. Druhá. Pět pachatelů trestně stíhaných pro trestný čin daňového podvodu, kteří si neoprávněně uplatňovali nárok na vrácení DPH v rozsahu 7,3 milionů eur. A to jsou ty takzvané karuzelové podvody, kolotoče, kde se jedná o v uvozovkách obchodování s brazilským drůbežím masem. Pak jedna osoba je trestně stíhána za daňový trestný čin v souvislosti s uplatňováním rovněž žádosti o vrácení DPH jménem tří obchodních společností. Tam je e, částka 15 e, milionů eur a to byly fiktivní nákupy a prodej slunečních e, kolektorů a to jsou ty medializované kauzy. A pak ještě je tam i záležitost, již se zabýval zavražděný Jan Kociak a stíhaná osoba z toho trestného činu je ve vazbě, sice vůli jiné záležitosti, která podléhá e, jinému odboru, ale i když je to pod mou e, pravomoci. Tam šlo o převody nemovitostí Právně to tam bylo víceméně dokonalé, ale přitom docházelo k obcházení zákazu zneužívání mechanismu DPH. Tam měla snad vzniknout škoda na účet štátu ve výši více než 8 milionů eur. Mezi těmi 77 pachateli trestných činů jsou časté případy um, poškozování finančních zájmů Evropské unie, čili podvody s eurofondy. Skupina například 13 obviněných v jedné kauze v souvislosti s poskytováním vzdělávacích kurzů pro zaměstnance. Tam vznikla škoda 1 milionu eur, další vzdělávací záležitost 400 tisíc eur, 235 tisíc eur. Z hlediska těch částek, to jsou, ano, my se zabýváme 6 milionů 600 tisíc eur, takže tam není nikdo, kdo by byl stíhan například za tisíc eur. A pak ještě vám dám jeden příklad odpovědi na vaši otázku. Ne, vlastně je to z mé strany vše a pak ještě tady za eh, státní zastupitelství obecné. Já bych rád pouze vysvětlil ten rozdíl mezi speciální prokuraturou, to je takový zvláštní útvar našeho státního zastupitelství a ve vztahu k daňovým trestným činům a obecně hospodářské trestné činnosti, tam musí škoda dosáhnout těch 6 milionů 650 tisíc eur. Vše ostatní řeší okresní státní zastupitelství prioritně jako prvoinstanční orgány a pak respektive krajské mm, prokuratury a generální státní e, zástupce, tedy nejvyšší státní zástupce. tam, na co jste se tázal. To už je pět a půl eh, let prioritou našeho nejvyššího eh, státního zástupce a celá řada opatření byla realizována. A tady dám příklad. Kdysi se Institut finančního vyšetřování eh, používal pouze minimálně. Jedná se o Institut objasňování majetkových poměrů pachatele. Tam už se to rozbíhá ve stádiu, eh, kdy je osoba podezřela, aby bylo možné tento majetek zajistit, kdykoliv už dojde na tu další etapu, ať už obvinění nebo odsouzení. Koordinace kroků policie a státního zástupce, případně jiných složek v oblasti prověřování finančního zázemí pachatelů Stejně tak nyní organizujeme pravidelné porady. Je třeba si uvědomit, že na našem státním zastupitelství máme i síť znalců, kteří se vyznají v daňových eh, otázkách a z toho těžíme. A na to navazuje celá řada dalších eh, opatření, například memorandum s nejvyšším kontrolním úřadům či s úřadem zadávání veřejných zakázek, kde se snažíme ty informace prověřovat, aby se staly součástí vyšetřování. Evropská lidová strana, eh, pan Ivan Štefanec. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji všem vám, že jste se dostavili a že přispíváte k odhalování podvodů, které šetřil Jan Kucian. Jedná se o obrovský rozsah a to souvisí s tím, že eh, i naše instituce v nedávné době pojmenovali či dali jméno Jana Kociaka novinářským stážím. E, všem nám záví, záleží na tom, aby se přispělo k odhalení podvodu zejména daňových a z toho, co vím, tak osm trestných případů v daňové oblasti bylo loni zahájeno e, v souvislosti s šetřením tím, čím se zabýval Jan Kuciak. Mě zabývají zajímavé záležitosti tam jde o italské občany bytem v Bratislavě a jejich žádosti o vratky DPH. To byl například pan Palomby eh, a tam je to bezprostředně spjaté s vraždou Jana Kuciata. A moje otázka zní, běží to ještě, případně už to bylo uzavřeno, byli viníci obviněni a druhý případ se týká už zmíněného Mariana Kočnera, který Janovi Kuciatukovi hrozil, protože Eh, v případě hotelu na Donvalov byla suma podvodu vyčíslena na více než 8 milionů eur a to byla schránková firma na Maltě, která do toho byla, eh, k tomu byla použita. A mě by zajímalo, jak jste se z toho typu podvodu poučili a jak tomu chcete předcházet. Proč stát musel přijít o takovouto částku? proběhla spolupráce vašich a malckých orgánů, ať už policejních nebo jiných institucí, anebo instituce selhaly a podle vás je na Slovensku či na evropské úrovni potřebna změna legislativy a ocením, jak kdyby se k tomu vyjadřili všichni panelisté. Prosím, pánové, kdo by chtěl začít? Eh, můžem, můžem začít eh, pokud. Já tedy jsem ochoten začít odpovědi na otázku pana europoslance, který se týká trestného činu k e, převodu nemovitostí na Donovalech. Bohužel zde mohu sdělit pouze obecné informace. Tento trestný čin, a to považuji za důležité, abyste zaznělo důrazně, trestní stíhání bylo e, nasazeno na tři osoby. A jen v případě tří osob a na základě spisových materiálů, který byl eh, původní, tak tam bylo trestní stíhání zastaveno. A já osobně jsem ten spis eh, studoval a je to ve stádiu trestního stíhání, ale ještě nedoběhlo takzvané eh, přípravné řízení. To je na Slovensku neveřejné a nebylo by korektní, aby strany eh, v tomto řízení, ať už obžalovaný, eh, poškozený či jiní, měli informace z fóra tohoto typu či z médií. Každopádně ten typ páchání trestné činnosti obecně byl popsán v našich odpovědech, odpovědích, které máte k dispozici. Rozsah škody je poměrně vysoký. Proč k něčemu takovému vůbec došlo? Tam bychom neměli o tom spekulovat my, co by státní zástupci a vyšetřovatele se musíme zakládat na faktech, na skutečnostech a nyní ještě musí soud rozhodnout, zda došlo ke zneužití mechanismu DPH či nikoli. Zatím jsou naše trestní orgány toho názoru, že ano, a trestní stíhání běží. Já bych pouze eh, ve zkratce ke Kočnerovi a k případu Donovali se vyjádřil. Donovali to je destinace v centru Slovenska, ve středu Slovenska, tam stojí drahé apartmánové domy a hotely. Byty, které využívají podnikatele a politici na nejvyšších eh, pozicích, kteří jsou důležitými mm, v rámci Slovenska důležitými lidmi. Marian Kočner přes své firmy, přes nastrčené firmy, které měl pod kontrolou, případně firmy, které řídili lidé v jeho sférách vlivu, uskutečnil několik fingovaných obchodních transakcí u těch nemovitostí v té lokalitě a dopadlo to tak, že se mu podařilo ze státního rozpočtu díky e, žádosti o vrácení DPH více než 8 milionů eur. Na to poukázal Jan Kuciak. A pak v roce 2017 v létě dvojice vyšetřovatelů z Národní trestní agentury, kteří tam už nepracují a to jsme rádi, Podobně jako v jiných případech, které dostali na svou souvislosti s Kočnerem, z, konstatovali, že by vyšetřování mělo být zastaveno, protože to není nesouvisí s trestnou činností. Ale e, pak tam bylo sledáno šest faktických chyb a e, lží. Jan Kuciak je našel, prokuratura začala opět vyšetřovat, zareagovala, pokračuje v práci a nyní je tam obvinění vůči Kočnerovi. Tím chci dokumentovat dvě záležitosti. Za prvé, Kočner byl pro Kuciaka extrémně nebezpečný a vzájemně. Kuciak svými zjištěními opravdu sledoval a e, poukazoval na to, co nefunguje v našich institucích a v našich poměrech. A on rovněž poukázal na některé ty daňové kolotoče. Když se tedy zde hovoří o státním zastupitelství, tak z toho, co jsem si nastudoval já, tak vnímání hospodářské trestné činnosti, která eh, obecně je a existuje eh, v Evropské unie a využívání či zneužívání těch bílých koní vyžaduje nasazení všech zemí EU, protože v současné době máme 10 případů karuzelových podvodů a tam se to týká slovenských, českých, polských a maďarských firm. A pokud například Polsko či Maďarsko nebude spolupracovat, eh, případně pokud se do toho nevloží evropský státní zástupce, tak eh, přijdeme o mnohé, co by se tam dalo dokázat. A ještě bych rád zdůraznil, ono to nevyznělo v tom úvodním příspěvku, abych tady nevyzněl příliš negativně, že máme mnoho velice schopných prokurátorů. Máme nyní e, i skutečné autority, respektované státní zástupce, odborníky, kteří se tím zabývají v současné době. Takže já věřím, že nyní už jsme otevřeli novou kapitolu a spolupráce eh, státního zastupitelství a policie je taková, že už ty odpovědi budeme <clears throat> Takže, začít eh, hlídat. Co se týká prvé části od... Takže nejprve k té první otázce na ty eh, byty Samozřejmě, že se nemůžeme vyjádřit přímo k tomu, jaké úkony teď finanční zpráva provádí, ale ty úkony běží a pokud jde o Donovaly, tak prokuratura to, myslím, řekla velice dobře a jasně. Ještě tam byla ta otázka, zda dnešní spolupráce mm, je lepší, či jaké poučení eh, jsme si vzali z případu. Jak jste viděli, tak vývoj podvodů v oblasti DPH na Slovensku se zlepšuje. Je to dané tím, že každý rok přijímáme další nová opatření. Vláda je v tomto jaksi velice nápomocná, takže akční plány jsou skutečně aktualizované, plní se a opatření se promítají přímo do legislativy, takže to pomáhá. A i druhá strana, to znamená pachatele trestné činnosti, své skutky samozřejmě také následně proměňují či vylepšují, ale kdybych to měl zestručnit, tak po zavedení kontrolního výkazu v roce 2014 jsme velice snadno dokázali identifikovat velké podvody na DPH, to znamená případy, jak už jsem tady ukazoval, kdy škoda byla v desítkách milionech eur. To už, eh, dnes, eh, to už se dnes neděje, takovéto rozsáhlé podvody mm, už eh, se nedějí a trestná činnost se přesunula do jiné sféry. Dnes je to naopak obrovské množství firm s malými odpočty a v těchto případech je velice pracné jednotlivé firmy dohledávat, zjišťovat. Tady už mluvíme o nadměrných odpočtech v řádu třeba tisíc nebo několik tisíc eur. A tam už je to mnohem těžší. Velké podvody už eh, jsou v podstatě jenom výhradně na té karuselové mezinárodní úrovni. Je tedy zásadní, aby probíhala výměna informací mezi jednotlivými zeměmi, protože pokud probíhat nebude, tak samozřejmě náš boj bude značně zkomplikovaný. A tady jsme iniciativní, protože naše podvody jsou hlavně v zemích Vyšegrádské čtyřky, ty karuselové podvody jsou omezeny víceméně na ně. To znamená, že velice dobře pracujeme s Českou republikou, kde jsme podepsali minulý rok novou dohodu o výměně informací tam opravdu si ty informace začínáme vyměňovat na velice dobré úrovni. Ale to je alfa omega boje v boji proti podvodům do budoucna. Bez výměny informací opravdu budeme úplně bez braní. Tak. SND eh, Petr Simon.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 Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád navázal na tu poslední poznámku a moje otázka se bude týkat delegace ad hoc eh, po zavraždění Jana Kuciaka. My jsme se vypravili na Slovensko a tam se hovořilo o možnosti zapojit Europol a to bylo odmítnuto s odkazem na to, že národní zákony na Slovensku, vnitrostátní zákony, nejsou schopny schopny se vložit, se stát členem toho společného vyšetřovacího týmu. A moje otázka zní, Změnilo se něco v mezidobí? Bude to už možné spolupracovat s Europolem, zakládat tyto eh, vyšetřovací týmy, aby mohlo běžet vyšetřování přeshraničně, tak aby do budoucna um, se mohlo k tomu přistupovat jinak. A pokud se to nezměnilo právně, tak proč? Jaký je toho důvod? Další otázka se vztahuje na um, trestní oznámení. Tady mám otázku na pana Žilinku. Na obvinění Mariana Kočnera a to už eh, bylo mm, celé měsíce dlouhé před eh, vraždou mu doručeno, on se cítil ohrožen, ale bez vyslechnutí svědku to bylo zastaveno. A pak eh, nejvyšší prokurátor, generální prokurátor řekl, že by se to ještě mělo jednou ověřit. Jaký je výsledek toho prověření? Mohl byste se k tomu vyjádřit. A třetí otázka rovněž na pana Žilinku v německém eh, překladu či tlumočení posledních slov, já jsem si to tady takto zapsal, že mm, vám byla hrozila fyzická likvidace. Mohl byste nám vysvětlit podrobnosti, co jste tím myslel? Pane prokurátory, prosím. Takže pokud jde o to zapojení Europolu do vyšetřování v případě vraždy zesnulého Jana Kuciaka, a jeho snoubenky, tak skutečně nemůžeme poskytnout bližší informace. Každopádně Europol poskytoval součinnost našim vyšetřovacím orgánům. A to významně. Zvláště v oblasti znalecké činnosti, v oblasti technických prostředků, dešifrace, telefonních hovorů a tak dále. Pokud jde o otázku legislativy, úřad speciální prokuratury ani generální prokuratura není mm, legislativní orgán. My za to samozřejmě neneseme odpovědnost a nemohu se k tomu vyjádřit, ale každopádně zákonné možnosti, které nám dával náš právní řád, jsme využili. Kapacity Europolu, které jsme nutně potřebovali, tak jsme také využili. Co se týče trestních oznámení zesnulého Jana Kuciaka, tento případ, byť jste tu adresku a otázku adresovali na mě, tak nebyl v naší působnosti na speciálním státním zastupitelství, takže se k tomu vyjádří ředitel trestního odboru. A poslední vaše otázka ohledně té fyzické likvidace. Já nevím, co k tomu více říce. Říci, jednak se s tím musím vypořádat já a moje rodina, protože to byla eh, hrozba, ale i já, i pan první náměstek generálního prokurátora jsme byli těmi, Tady si myslím, že většině přítomných v místnosti na rozdíl od toho, co očekáváte, nemají vlastně ponětí, co se tehdy odehrávalo. Mohli byste to krátce vylíčit? Jde o velmi choulost. Ano, jde o choulostivou záležitost. Eh, v níž probíhá řízení, takže je i v mém zájmu, abych bližší informace neposkytl. Právě proto, že probíhá vyšetřování přípravy fyzické likvidace, takže vás prosím o pochopení, ale potřeboval jsem to říci, chtěl jsem to říci, myslím, že to je potřebné, abyste rozuměli našim odpovědím. Možná máte někdy pocit, že nemluvíme úplně o všem, nezmiňujeme to otevřeně, tak abyste chápali, že je to proto, že i mě jako prvnímu záleží na tom, aby se všechny ty skutky, které byly spáchány, aby se objasnily. A samozřejmě mám zájem i na tom, aby se objasnil skutek týkající se konkrétně mé osoby. Ano, je to vlastně takový jeden balíček eh, a snad je to vypovídající samo o sobě. A pokud mohu, tak jednou větou řeknu, není to něco, co by si pan Želinka teď vymyslel, je to věc, ke které reálně došlo, bylo to na Slovensku medializované, skutečně byl mezi osobami společně s druhým nejvyšším člověkem generální prokuratury, kdo byli na tom seznamu a potenciálními dalšími terči vrahů. K vaší otázce ohledně trestního oznámení eh, Jana Kuciaka mohu říci asi toto. Generální prokuratura v první fázi proskoumala záležitost, té, co se tím zaobírali u orgány v první instance a pak to bylo vráceno s tím, že prvotní rozhodnutí eh, se jevilo jako předčasné, proto bylo doplněno o další úkony a následně bylo tedy skonstatováno v první instanci na státním zastupitelství, že není důvod eh, zahájit trestní stíhání ve věci, takže tato věc byla znovu přeskoumána trestním odborem generálního státního zastupitelství a Státní zástupce souhlasil s rozhodnutím orgánu v první instanci, čímž je věc právoplatně ukončena. Děkuji. <clears throat> Uh, Děkuji, Svene. Chtěl byste se vyjádřit jménem zelených? Sven Gigold má slovo. Ano. Takže předně bych mě zajímalo, zda byste nám mohli říct, zda případy případného praní, špeně, pe, praní peněz, o kterých eh, mluvil pan Kuciak, jimiž se zabýval, byly napojeny nějak na eh, belgické eh, transakce. Jak se vyvíjelo to vyšetřování v této oblasti? Vy jste pracovali na následných šetřeních, takže kdybyste se k tomu vyjádřil a za druhé můžete nás podrobně informovat o struktuře podvodů v oblasti DPH v případě eh, Donovalu, zejména pokud jde o roli eh, té malcké prázdné fiktivní společnosti a můžete ještě eh, odpovědět na tu předchozí otázku, zda skutečně probíhala řádná spolupráce s malckými orgány, protože to je samozřejmě i otázka tedy na vaše kolegy, kteří o to mohou být lépe informováni. But the first was of course, uh... Ale první otázku jsem směřoval na pana Bardyho. Co se týká co se týče napojení na organizovanou trestnou činnost v zahraničí, ať už v oblasti daňové či ekonomické trestné činnosti nebo v oblasti drog, tak tady jsou dvě velké kauzy, které po vraždě Jana Kuciaka byly zdokumentovány. První kauza to je skupina italských podnikatelů se, kteří se rozhodli podnikat na východním Slovensku. Východní Slovensko to je taková Sicíle 70. 80. let, vysoká nezaměstnanost, bída, nedůvěra v systém, v politiku, malé organizované skupiny lokálních podnikatelů, které jsou napojeny na místní policisty, daňaře, eh, samozprávu, kteří si takto vlastně rozdělili eh, východní Slovensko do malých guberní. A do toho přišli Italové, kteří tam našli svůj podnikatelský model v tom, že eh, eurofondy, které dostanou Slováci na podporu zemědělství, prostě ukradnou. A abychom nemluvili jenom o nich, tak je tam do dalších menších či větších podnikatelů zapojeno z regionu. Dnes se vyšetřuje i bývalá poslankyně z sociální demokracie Smer, která se zdokumentovala respektive brala dotace na zemědělskou půdu, kde ve skutečnosti byly letiště, parkoviště či jiná asfaltovaná plocha. Takže máme zdokumentováno více případů, kdy například na jeden pozemek čerpalo více organizací dotace. V tom systému je opravdu neskutečný nepořádek. O tom bychom tady mohli hovořit celé hodiny. Takže to, byly, eh, to byla tato oblast východního Slovenska, pak další případ, co se uzavřelo po vraždě Akinovci, to byly eh, Italové, Belgičané italského původu, kteří byli hlavními představiteli dovozu kokainu přes holandské příprav, přístavy a distribuovali pak kokain do celé Evropy. Hlavou gengu byl Silvio Akino Akino měl slovenskou manželku a peníze, které získal z nelegálné trestné činnosti z distribuce omamných látek, eh, pak investoval například do nemovitostí ve Vysokých Tatrách, eh, což je devolenková eh, destinace na Slovensku. Dnes je Silvio Aquino. Po smrti zavraždili ho jeho konkurenti v Belgii. Příprat byl uzavřen vícero členů jeho gengu. Někteří z nich jsou dokonce příbuzní, bratři, bratranci, skončili ve vězeních s vysokými tresty. Jinak, je tam ta zajímavá věc, že dováželi kokain do Evropy v lodích, tvářili se, že jde o ovoce nebo zboží, které eh, podléhá rychlé zkáze, takže tam nedocházelo k velkým kontrolám, bylo to v Rotterdamu a pak kontejnery pokračovaly do Evropy, často se takto provážel ten kokain přímo maskovaný v ovoci a v České republice byl případ, že v banánu v Lidlu našli eh, kokain, takže to jsou takové nejmarkantnější důkazy toho, že zločin na Slovensku není ničím mimořádným, dokonce jsou tam tedy zastoupeny mezinárodní zločinecké skupiny, ale to už skutečně by bylo asi na další a delší povídání. Pokud jde o Donovaly, tak jsem to snad už schrnul. Pokud eh, by ještě k tomu chtěli pánové z finanční zprávy či ze státního zastupitelství něco doplnit, já bych totiž velice nerad něco prozrazoval, co by bylo považováno za eh, citlivé informace, abych tam nějak nepoškodil vyšetřování, protože v mém zájmu i mých kolegů, aby případy byly řádně vyšetřeny, a aby pachatelé byli postaveni před soud a odsouzeni. Pokud jde o, té, o tu kauzu napojení na Belgii, tak bohužel, jak už jsem říkal v těch podkladových materiálech, my za to nemůžeme, my, my se k tomu nemůžeme blíže vyjádřit, protože to probíhá trestní řízení, je to v dozorové pravomoci státního zastupitelství, jenom mohu říct, že příslušné orgány se případem Eh, zabývají. A pokud jde o kauzu Donovali, eh, předám slovo panu Želinkovi. Děkuji. Opět platí, co jsem již několikrát řekl, tedy, že jde o případ, který ještě neskončil, šetří se, takže podrobné informace nemohou být zveřejněny. Každopádně úloha a zapojení malské společnosti, do řetězce, anebo do toho modusu operandi páchání trestné činnosti, pro kterou se vede trestní stíhání, je, myslím, jasně vše popsáno v té písemné odpovědi, kterou jsme vám dali k dispozici. Co se týče spolupráce s malckými orgány, tak eh, se využívaly instituty trestně právní pomoci vše teprve probíhá, takže pokud dovolíte, nebudu to konkretizovat. Ale ta spolupráce probíhá. Obecně by bylo dobré říci, že zapojení cizího prvku, takzvaně, tím spíše eh, prázdné efektivní firmy do řetězce, páchání jakékoliv trestné činnosti, ale daňové a finanční zvlášť vždy komplikuje kontrolní činnost a objasňování skutku. To je komplikace vždy. Proto jsou tyto společnosti do eh, řetězců často zapracovávány něk- někdy dokonce i více takových firm do jednoho podvodu. A navzdory tomu, že je chuť eh, věci odhalovat a objasňovat, eh, nebo respektive navzdory těmto překážkám se nám daří eh, objasňovat tyto činy. Pan předseda, děkuji. A nyní Darius Rosati za EPP. <clears throat> Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. První otázka na, no. na finanční eh, ředitele, na pana finančního ředitele a také na zvláštního státního zastupitele. Vy jste nám tady eh, ukázali mm, kvalitní statistiky, které dokládají zlepšení v oblasti vyšetřování eh, ekonomické trestné činnosti, pokud jde o krácení daně a tak dále. Je vidět, eh, že tam došlo k poklesu v posledních letech, což je vynikající. Nicméně já se chci zeptat na to, že některé důležité případy Eh, odhalují investigativní novináři spíše než eh, státní orgány, které k tomu mají příslušné nástroje a kompetence. Takže souhlasili byste s tím, že to poukazuje na některé zásadní slabiny v systému vyšetřování daňových podvodů, myslím teď státního systému, který by měl dbát na dodržování daňového systému a měl by minimalizovat prostor pro daňové podvody. A pokud tomu tak je a jsou tady svědci, tak eh, co navrhujete? Jakým způsobem by se měl mm, tento nedostatek řešit? A druhá otázka na pana Bardyho. Tak předně bych vám velice rád poděkoval za vaše mm, eh, opravdu velice obsáhlé vystoupení. A teď otázka k ochraně oznamovatelů a ochraně investigativních novinářů. Jste spokojeni spokojen s tím, jaká ochrana je vám nabízena, jakým způsobem to vnímáte jako novinář, který odhaluje trestnou činnost a samozřejmě potřebujete, abyste byl státem chráněn. Jaký mm, právní rámec je na vaši eh, ochranu dán k dispozici? v podobných případech eh, v jakém, a v situacích, ve které se ocitl Jan Kuciak. Tak, kdo by chtěl začít? Pánové, prosím. Děkujem. Děkujem pěkně. Děkuji. Jenom bych řekl, že eh, statistiky se zlepšují za posledních šest let na Slovensku, nejenom za poslední rok. Není to tedy jednorázová věc, ale to dlouhodobý vývoj a ani si nemyslím, že investigativní novináři odhalují věci, které stát neodhalí. Na adresu tohoto mohu říci, že když se zpětně podívám na články, o kterých psal zesnulý pan Kuciak, tak samozřejmě, že daňové kontroly nemůžu eh, přesně říci, v kterých firmách a s jakým výsledkem v podstatě byly prováděné již i v minulosti, předtím, než on o nich psal. A s, s různými závěry. Teď, co se týká opatření do budoucna, co by stát měl více dělat. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, a to nejenom na Slovensku, poněvadž při mých setkáních se všemi finančními úřady ze všech států, tak eh, konstatuji, že hm, se potýkáme všichni se stejnými problémy. To není pouze problém Slovenska. A samozřejmě, že existují skupiny nebo jednotlivci, kteří tyto daňové zločiny páchají a stát je neumí odhalit. Ale kdyby existoval nějaký univerzální systém na jejich odhalování, tak bychom ho rádi použili alebo zatím máme pouze běžná opatření, která eh, implementují všechny země a snaží se všechny se snaží vylepšovat. A my jsme vstřícní vůči všem zlepšením, námětům, zapojujeme se do všech národních aktivit vedoucích k odhalování těchto osob. A samozřejmě vždy máme před sebou nějaké cíle a máme věci, které chceme zavést pro to, abychom byli efektivnější. Já bych ještě doplnil jednu všeobecnou poznámku. Porovnávat práci novináře nebo investigativního novináře s práci s prací orgánů činných v trestním řízení nebo s orgány odpovídajícími za odhalování trestné činnosti a jejich pachatelů je mm, laicky zkreslováno často. Já to vysvětlím na takovém případě. To, co novinář napíše v jedné větě, my musíme často sáhodlouze, měsíce eh, prokazovat, dokazovat eh, důkazy podle zákona. A proto veřejnost může mít možná oprávněný subjektivní pocit, že my jsme uh, ve skluzu, e, že jsme v závěsu, že novináři to ví a státní orgány to neví. Ale my víme, ale my o tom nemůžeme mluvit, e, dokud nemáme důkazy, dokud to nemůžeme prokázat. Já osobně mám vlastní zkušenost v jedné kauze. Je to kauza, o které také psal zesnulý pan Kuciak, kde já jsem mohl být tisíckrát přesvědčený, ale mohl jsem rozhodnout, až když jsem měl důkazy. Pro mě není důkaz článek v novinách. Já, je třeba to vidět v tomto kontextu a mm, je třeba se na to dívat objektivně. A teď, co se týče vaší otázky o nedostatcích činnosti, při objasňování trestné činnosti a podobně, tak já jsem již řekl, orgány policie a především náš specializovaný útvar státního zastupitelství neodpovídá za objasňování trestné činnosti těch pachatelů. My odpovídáme za dozor nad zákonností, tedy vstupujeme do toho až v určité fázi, když už existuje určitá suma informací, která nás opravňuje konstatovat, že je zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Já nejsem tím kompetentním orgánem, abych se vyjadřoval k činnosti jiných státních orgánů a už vůbec ne, nemohu vyjadřovat subjektivní názory. A co si, protože zajímají vás určitě fakta, ne co si myslím já jako člověk. Velice eh, stručně, hyslovitě eh, tři věci. Za prvé, když jste zmínili Maltu, no tak pro zajímavost, zajčem Mariana Kočnera je z Malty, jeho podnikání také optimalizuje daně přes Maltu, takže to jenom, abyste věděli, s jakým eh, portfoliem mohl Marian Kočner pracovat eh, při bizne, v biznise. A potom finanční zpráva. Ano, máme několik případů v minulosti, kdy finanční zpráva konala, podala trestní oznámení, na policii podala trestní oznámení a dostala odpověď, že e, policie nezahájí řízení a tím to bylo odloženo často. A často, nebo v některých případech dokonce byla, to, byla za to finanční zpráva kritizována, že nenaléhá na vyšetřovatele, na policii, tedy aby jednala policie. Mm, ale bývalý ministr financí Kažimír řekl tehdy, že když se na to ptal na finanční zprávě, ne, pardon, minister financí, když eh, na něj útočili, zali to zkoumal, tak on řekl, že ano, že to byla běžná praxe v případě finanční zprávy. A on to řekl mm, pro deník Smer. A řekl, že bude dbát na to, aby eh, se činnost finanční zprávy zlepšila. A pokud je ochranu Eh, takže máme legislativní ochranu novinářů, novináři jsou chráněni legislativou a za druhé do 27. února 2018 nikdo nepředpokládal, že bude někdo chtít vraždit novináře, noviná, novináře na Slovensku. Tak proto eh, tedy výklad zákona a jeho aplikace do té doby nebylo nějak mm, řešeno a instituce, které jsou za to odpovědné, nedopustí, aby se to opakovalo a pokud novináři budou potřebovat chránit, tak chránit budou, chránění budou. Děkuji. Evropské socialisty a demokraty, paní poslankyně Smolková. Děkuji za slovo. Já jsem ze Slovenska, tak budu eh, eh, zde využiji eh, tohoto a chci poděkovat přítomným hostům, kteří nám vysvětlují, jak pokročuje vyšetřování a co všechno dělají. A můj osobní pocit je takový, že když někdy se orgány činné v trestním řízení eh, eh, jedou, jezdili dřív šedesátkou, tak teď jezdí rychlostí jako na dálnici. Takže já jsem byla v prosinci na misi tak možná já mám, já jsem byla v prosinci na misi, kde jsme se sešli se čtyřmi eh, státními zástupci, kteří nám podali více informací, protože tam byli pouze poslanci eh, parlamentu, nikdo jiný tam nebyl, takže mohli nám toho říci více. Já mám tedy takový dobrý pocit z vaší práce a chci vám poděkovat jménem nás všech. Děláte dobrou věc. Daňové úniky, to není pouze problém Slovenska, to je celosvětový problém, celoevropský problém. Statistika nám říká, že na každého obyvatele EU roční daňový únik i na batola je více než 2000 euro. Proto se chci zeptat, zdali vám pomáhají opatření, která my zde přijímáme Eh, třeba pro přeshraniční výměnu informací nebo výměnu informací mezi členskými státy, abychom toto riziko daňových úniků snížili. Jedna věc. A druhá otázka, kterou mám, ta se týká Kočnera, pana Kočnera, protože pan Bardy nám tady hm, hm, prezentoval takový květ E, tedy na koho měl kontakty, na kterých politiků, z koalice, z opozice a úplně vlevo byl pan Sulik, náš současný kolega. A když se s ním setkával, tak on byl tehdy předseda Národní rady. Já nechci tady odsuzovat pana Sulika, já jenom chci tím dokumentovat, on se za to již omluvil tehdy, že pan Kočner byl velice nebezpečný člověk, jaké kontakty měla, využíval je. Dnes je ve vazbě, je vazebně stíhán za jinou trestnou činnost v souvislosti s vraždou pana novináře, pokud jsem dobře informována, je v pozici svědka. Ale znepokojuje mě, že každý den čteme v jednom denníku informace, které unikají ze spisu z vyšetřování vraždy pana Kuciaka a jeho přítelkyně. Doslova jsou tam citace a e, z toho, co říká utajený svědek. Jak je to možné, že se e, na světlo světa dostávají informace, které by neměly být zveřejněny. A chci se zeptat, zda-li se tím nemaří vyšetřování, protože každý na Slovensku očekává mm, velice toužebně, aby případ Jany, případ vraždy pana Kuciaka a jeho přítelkyně byl uzavřený protože to přinese uspokojení nejenom na Slovensku, ale v celé Evropě. Děkuji. A potom. Eh, co se týká teda... Co se týče přeshraniční spolupráce v boji proti daňovým podvodům, tak samozřejmě Evropská unie nám dává do ruky nějaké nástroje a potom je to odhalování o něco jednodušší. Jako vždy v životě my máme zkušenost, že některé nástroje se e, zavádějí hůře, protože třeba dohody všech zemí. A z našeho pohledu a i z toho pohledu, že my musíme být rychlejší, operativnější, tak někdy bilaterální dohody mezi dvěmi zeměmi, e, zeměmi jsou rychlejší, ty dohody bilaterální o výměně informací jsou rychlejší, protože my se rychleji dohodneme, na, rychleji nalezneme kanály, jak posíláme informace a mm, takže, protože vždycky tady jsou určité legislativní překážky. My kvitujeme každou možnost, kterou máme, abychom to mohli dělat a také vyvíjíme vlastně iniciativu především na bilaterální úrovni, abychom uměli vyměňovat si informace rychleji. V prvním řadě chci poděkovat paní europoslankyni, protože my v podstatě děláme práci, kdy ohrožujeme každý den i naše rodiny. Takže děkuji za vaše slova, protože taková laskavá slova často neslýcháme, možná od manželky, ano, jinak ne. Takže děkuji. A teď pokud jde o uniky informací, samozřejmě i pro nás jako pro orgány, pro orgány činné v trestním řízení, zástupce a státní zástupce nás to zneklidňuje a já vás mohu ujistit za úřad eh, Eh, speciálního útvaru, že jsme diskrétní, že od nás žádné úniky nejdou. Kolegové, kteří dozorují případ, dokonce ani o svých zjištěních neinformují jiné kolegy na úrovni našeho specializovaného útvaru. Ani pan eh, eh, zvláštní státní zástupce a jeho zástupce nemají informace, které mají ty, ti přímo dozorující státní zástupci. To zcela mohu garantovat. A teď pokud je o jiné orgány nebo jiné osoby zapojené do trestního řízení. Těch je mnoho. Prezident policie přijel opatření s cílem, aby se únik omezil, minimalizoval nebo zastavil, tedy pokud možno. A je den z konkrétních výsledků my chceme objasňovat všechnu trestnou činnost, protože často uniknou informace utajovaného charakteru, což samo o sobě zakládá trestný čin. Takže proto my potom toto stíháme, takovéto úniky utajených informací stíháme. Ale vzhledem k charakteru řízení, tak prosím pochopte, že vám nemohu podat bližší informace, ale jednáme. Dobře, děkuji. To přináší náš, eh, naše slyšení ke konci. Já bych chtěl velmi poděkovat všem, eh, všem účastníkům, panu Bárdimu, panu Kajabovi, panu Žilinkovi, panu Provazníkovi a panu Hanikerovi za to, že, že přišli, vyměnili si s námi názory. Eh, my samozřejmě provedeme ve výboru reflexi toho, co jsme slyšeli. Slyšení není jediným zdrojem informací, máme, máme i eh, informace písemné a další. Ale myslím si, že co mohu, co mohu dnes udělat i na základě toho slyšení, eh, je eh, vysoce ocenit práci těch, kteří na Slovensku bojují proti organizovanému zločinu nebo zločinu obecně, ať to jsou představitelé justice, jiných úřadů, ať to jsou novináři. A eh, jak jsme i slyšeli dnes, eh, je to i za cenu eh, toho, že někdy i jejich dokonce životy mohou být v ohrožení. Víme, eh, že svůj život eh, ve snaze odhalovat pravdu položil eh, Jan Kucák spolu s Martinou Kušnírovou a stále platí všude, že první linii obrany demokracie jsou nezávislí novináři a nezávislá justice a myslím si, že, eh, že všichni, kdo bojují proti zločinu na Slovensku, mají, jak mohou sledovat situaci na Slovensku, podporu občanů a společnosti a rozhodně eh, mají podporu naši. Takže děkujeme a eh, tím končím tuto část. Za pět minut budeme pokračovat druhým slyšením.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 Milí kolegové, pustíme se do druhého kola dnešního slyšení našeho výboru TAX 3. Vítám všechny. Naším tématem bude vyhodnocení Eh, daňové mezery daňových nedoplatků. Budeme mít jeden jediný panel, kde vystoupí hosté. Jako první vystoupí pan Kajetán Nikodem, to je předseda útvaru pro hospodářskou analýzu um, Evropské komise a je zároveň i členem projektu Fiscalis Tax Gap. Posléze mezi námi, před námi vystoupí paní profesorka Anet Alstetter, eh, předsedkyně Střediska eh, pro eh, výzkum Norské univerzity mm, věd, mm, životních věd, fakulta ekonomiky a obchodu. Paní profesorka spolupracuje s různými médii a věnuje se publikační činnosti. A konečným eh, koncovým řečníkem bude Petr Jansky, autor studie Globální distribuce ztrát eh, plynoucích eh, z daňových úniků. Děkuji všem, že k nám přišli a začneme úvodními mini přednáškami. Prosím všechny řečníky, aby dodrželi sedmiminutový časový limit. Jako první pan Nikodem. Děkuji, pane předsedo, děkuji výboru za pozvání. Rád eh, řeknu pár slov eh, o projektové skupině týkající se um, scházejících daň, eh, výnosů ze zdanění. Jak víte, posledních pár let to byla léta různých iniciativ, které se týkají zlepšení kompliance a zúčinění boje proti daňovým podvodům. Já se omlouvám za svůj hlas, jsem bohužel trochu indisponována, ale doufám, že se mnou vydržíte. Důležité je, uvědomit si jak rozsah té záležitosti a rovněž i toho, jak záležitost evoluuje. Daňové, eh, uniklé daně, to je užitečný koncept. Snažíme se kvantifikovat aktivitu, která je skrytá, případně není přímo měřitelná a v tom spočívá naše hlavní potíž. Jak k tomu tedy komise přistupuje? Na prostoru několika let naše skupina Fiskaly se zabývá konceptem uniklých daní a vypracovala už tři zprávy, tři analýzy. Zpráva o uniklých daních z DPH v roce 2016 a v loňském roce dvě konkrétní zprávy. Jedna um, uniklé korporátní daně a druhá eh, kolotočové podvody a ne, eh, neuhrazené DPH. A já se mám soustředit na korporátní eh, daňovou problematiku. Různé metodologie, eh, které, ke kterým sahají různí analytici z různých organizací, pak vyhodnotit ehm, objem těchto uniklých daní a pak se zabývat výhodou či nevýhodou každého přístupu. Zprávy byly zveřejněny Tedy normálně, obvykle metodologie, metodika vyhodnocování odhadů eh, nezaplacených daní je přístupná v sérii našich publikací zabývajících se daňovou problematikou. Co říci úvodem? Co myslíme pod tím pojmem, co si představujeme tou, pod tou daňovou mezerou. To je totiž ten rozdíl mezi daněmi, které byly vyměřeny, které by měly eh, plynout do státního rozpočtu a daněmi, které opravdu byly vybrány. Tedy tento rozdíl. Jsou tam různé příčiny. Eh, úniky, podvody, vyhýbaní se daním, ale i bankroty firma eh, buď eh, skončila, anebo neměla ani příležitost pak tu daň zaplatit. A pak jsou ještě chyby či zanedbání, zejména konkrétních daňových poplatníků. Máme eh, dva hlavní rysy, které tento dokument popisuje v té metodice. Jednak top-down a jednak bottom-up. Čili první přístup spočívá v tom, že si vezmeme makroekonomické ukazatele, například statistiky, a využíváme těchto zdrojů e, informací k tomu, abychom vyhodnotili fungování a výkony ekonomiky dané země a pak na tomto základě propočetli daňové výnosy. Pak druhý přístup, ten spočívá v analýze auditu, kontrol a pak uplatnění výstupu z těchto namátkových kontrol na eh, celou zemi, na veškeré, eh, veškerou hospodářskou činnost. Obě, oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Další záležitost, kterou bych rád zdůraznil, je, že volba eh, metodiky spočívá jak eh, či závisí na datech, které máme k dispozici, na hm, kontextu, například zprávy hovoří o tom, že audity jsou například velice nákladná záležitost z pohledu uh, personální obsazenosti těch týmů auditorů a naopak ze statistického pohledu se prodražuje přístup se zhora dolů. Musíme se rovněž podívat na vývoj kterému podléhají výsledky za určitá léta. To, je rovněž, to má rovněž určitou informativní hodnotu. A v neposlední řadě ta zpráva o nedoplacených daních eh, dovozuje, že zatím nebyla dohodnuta jednotná metodika a členský stát je přesto vybízen k tomu, aby odhadoval eh, daně, které měly být zaplaceny, ale nebyly a jsou tam i eh, popsány přístupy určitých členských států a my členským státům v tom chceme pomáhat. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. A paní Anet Alšetel jako další, pokud jsem vaše příjmení správně vyslovila. Děkuji. Děkuji za úvod. Já vystoupím ve své ve své prezentaci eh, z výzkumního, výzkumného projektu s kolegy, jejichž výsledky jsou k dispozici online. Takže, jak řekl kolega Nikodem, jsou tady dva typy vlastně. Eh, jednak nezákonné eh, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti. A abychom eh, zhodnotili rozsah nevybraných daní, tak musíme vzít vlastně v potaz obě dvě skupiny. A nesmíme zapomínat na offshoreové možnosti. Hlavní totiž výzva, když se díváme na nevybrané daně, tak eh, narážíme na problém s údaji, jak vysledovat něco, co je vlastně nevyslovatelné nebo skrývané. A tady musíme být kreativní a jeden z hlavních problémů je to, že metody, které se používají pro posouzení nevybraných daní, jak řekl Nikodem, jsou většinou poměrně nákladné alespoň pro finanční zprávy. A stejně postihnou jenom určitou část, nikoli v to, co jde už do zahraničí, ale mm, daňové úniky pak mohou vypadat, že jsou menší, což není pravda. Nabýváme dojmu, že často se mm, věnují daňovým únikům nebo daně krátí OSVČ, lidé, kteří z nějakých důvodů nechtějí daně platit také může vznikat dojem, že jsou to především chudí lidé, kteří se snaží daně krátit. Ale my jsme zjistili ve svém výzkumu, že způsoby, které používají lidé zámožní pro daňové úniky, je využívání offshoreových metod, offshoreových agentur a tam se snaží své majetky skrývat. A když se tedy podíváme tak zjistíme, že ty úniky jsou značné. A ukazuje se, že bohatí tedy krátí daně mnohem více. Když použijeme tedy nové metody a nové zdroje údaje a rozsáhlou spolupráci mezi výzkumníky, finančními úřady a novináři, tak se nám může podařit dospět k novým metodám odhadu, které už některé země začínají používat a přinášejí své výsledky. Co teď nevíme o offshoreových majetcích a co o nich víme? Tak Víme z předchozí práce, že zhruba majetek eh, odpovídající přibližně 10 globálního HDP je držen v offshoreových ehm, eh, fondech a jsou to majetky soukromé, majetky eh, domácnosti. Nejde tedy o nemovitosti typu vozidla, domy a tak dále. A když se podíváte na srovnatelné údaje Boston Consulting Group eh, a zeptáte se jich, kolik eh, spravují majetku eh, pro své klienty v těch offshoreových firmách, tak zjistíte, že ty majetky jsou, anebo ty odhady jsou ještě vyšší. 90 majetku v offshoreových fondech není nahlášeno daňovým úřadům. Když chceme zanalizovat, kdo ty peníze skrývá, tak to se podíváme teď eh, tady na tomto grafu. To jsou informace, které máme nyní k dispozici a ukazují, jaké země a fyzické osoby eh, v těchto zemích využívají offshoreových fondů pro skrývání majetku. Ten pro, to průměrné procento je 10% domácností, ale vidíte skandinávské země, tam mají zhruba 4% celkového majetku, kontinentální Evropa 15 60%, stejně tak Rusko a země Perského zálivu. Nemůžeme to vysvětlit jenom daňovou úrovní, protože i země s nízkými daněmi jako Korea a Japonsko mají eh, nízké eh, majetky v offshoreových zemích, eh, stejně jako v země, které mají poměrně vysoké daně. Eh, Teď se podívejme na to, kdo používá offshoreových fondů. Použili jsme tři různé zdroje informací a všechny ukazují, že jde o ty nejbohatší. 1% nejbohatších skandinávských ehm, domácností má nenahlášený eh, účet eh, ve eh, Švýcarsku u banky HSBC. Takže, jak vidíte, jsou to poměrně značné majetky, protože jde o 40 jejich majetku a to je jenom Eh, špička ledovce. My víme, že jde pouze o ten majetek, který není hlášen daňovým úřadům. 80 eh, skrytého majetku je drženo v rukou 0,01 nejbohatších domácností a ukazuje to na obrovskou um, nevyváženost a nerovnost eh, ohledně toho, jaké údaje jsou nahlašovány finančním úřadům a jaké nahlažovány ne, nejsou. Zdá se, že tedy dochází eh, k velice sníženým odhadům. Nedokážeme vůbec posoudit eh, rozsah nenahlášeného skrývaného majetku. Když se podíváme na daňové amnestie a jakou funkci mají, tak eh, vidíme, že 14 eh, nejbohatších skandinávských eh, domácností přiznalo nenahlášené finanční prostředky. Jakmile tedy peníze přinesou zpátky, začínají daně platit. My odhadujeme, že distribuovaný výpadek na daních z našich odhadů a z náhodných auditů finančních úřadů a z toho, co víme, že se skrývá v zahraničí. Můžeme seřadit domácnosti podle jejich majetku, podle jejich bohatství. E, ty nejchudší jsou vlevo, nejbohatší napravo v tomto grafu, a vidíme, kolik daní by zaplatit měli a kolik daní reálně platí. Využíváme ne, naší spolupráce s finanční zprávou a vidíte, že průměrně bylo mi teď řečeno, že mluvím opravdu velice rychle, tak se omlouvám a zkusím zpomalit, jestli to půjde. Takže průměrně je nevýběr 3% ve Skandinávii. To je nízká úroveň, protože my tam máme nízkou míru eh, osob eh, samostatně vydělečně činných, eh, ale vidíme, že se to zvyšuje až na 25 u těch nejbohatších domácností. To je obrovský nedovýběr na u těch nejbohatších domácností. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní Petr Janský. All right. So, uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, je to pro mě čest, že jste mě pozvali na eh, toto slyšení o výpadku daně a budu ho- hovořit eh, o eh, obcházení daně ze strany právnických osob. Takže jak jsme slyšeli, zde existují různé typy výpadků z různých důvodů, tedy obcházení, úniků a ze strany tedy fyzických osob, právnických osob. A já se zaměřím pouze na eh, mezinárodní eh, zisky, které jsou přesouvány do daňových rájů či podobných jiných jurisdikcí. A zde máme, zaměřit se na jedno dvě studii do hloubky a podělím se s vámi o výsledky různých studií. Všechny studie, tedy těch devět studií na této tabulce, v podstatě nějakým způsobem nám říkají, jaké jsou ztráty na příjmech do rozpočtu kvůli těmto výpadkům, tedy kvůli obcházení daně a přesouvání zisku do daňových rájů. Nedávno Evropský parlament, ale i Mm, různé ekonomické ústavy, mezinárodní instituce začaly se tímto tématem zabývat a reagují na to. Používají různá data, která jsou k dispozici, jak jsme již i slyšeli, od předřečníků, data, která jsou k dispozici, mm, v podstatě jsou velice dynamická, nemáme žádná Eh, velká data, která eh, by se týkala právnických osob, ale mm, mm, zde, zde mm, my, přistup, my k tomu přistupujeme top-down, to znamená, pracujeme s agregovanými daty, makroekonomickými daty nejprve a takže to jsou studie potom a potom studie bottom-up. Eh, takže my byste nám poslali otázky, eh, kdy se zabýváme distribucí, to znamená, jak eh, různé státy přijdou o příjmy do rozpočtu kvůli obcházení daně. Takže to jsou ty studie, které poskytují výsledky po jednotlivých zemích. A nyní se podívejme na odhadovaný rozsah Eh, zde ukážete studie, uvádím hlavní výsledky a země, které jsme studovali, většinou je to 30 až 100 zemí, tedy hodně zemí. Většina jsou země rozvinuté a dvě studie i pokrývají rozvojové země takže je tam více než 30 a či 100 zemí a my tedy eh, každý, každý rok se vyhodnocují výpadky na daně. Například v první studie OECD tam odhaduje, že ztráty výpadky na daně na daní jsou 100 až 240 miliard amerických dolarů. Teď dovolte jeden odhad, který byl citován v návrhu zprávy vašeho výboru, kde se uvádí, že to je, to je velice extrémní odhad. Já jsem je seřadil, takže jeden je skutečně extrémní ten odhad. A takže to závisí na metodice Mm, metodiku, kterou jsem použil já a kolega Cobham, kde něk, jak se píše, tak někdy ta metodika zase naopak podhodnocuje ten rozsah, takže je dost pravděpodobné, že reálná škála eh, úniku obcházení bude někde mezi těmito dvěmi extrémy. Když se podíváte na ta čísla, tak většinou je to kolem 200 miliard ročně amerických dolarů, tedy to je takový průměrný odhad výpadku na dani, kterou by normálně měly platit právnické osoby, ale přesouvají zisky do daňových rájů. A takže tady já mm, zde váš návrh zprávy, myslím, pracuje se dvěmi studiemi, které zde jsou uvedeny, ale vím, že ty odhady jsou problematické. Takže proto je třeba vždycky zahrnout více studií. A samozřejmě ty rozdíly jsou obrovské mezi studiemi, ale nemám čas teď hovořit do detailu o metodice, ale velice rád vám tu metodiku poskytnu nebo vysvětlím diskuzi. Takže teď jeden graf z jedné té studie, to je společná práce Jánský z Karlovy univerzity a dalších. Takže my jsme si položili otázku, stejně jako EP, to znamená, které země nejvíce přichází na Eh, tomto typu daně. Tedy. Takže my jsme pro, mm, zkoumali pět studií, porovnali jsme si ty výsledky zjistili, které země ztrácí nejvíce. To je tedy zjednodušená odpověď, v tomto grafu ji naleznete, kde se má za to, jaké jsou ty příjmové skupiny, tak jak to definuje Světová banka a ukazuje se pět odhadů. Takže a jaký je tam podíl každé té skupiny? na mm, tom celkovém množství. Takže ta černá studie, tak tam vidíte, tam je největší podíl této kategorie. To jsou tedy ty vysko, vysoce, s vysokým příjmem a mm, ty nízkopříjmové, ty, ten podíl jejich je menší daleko. Což je ale my nemáme data pro roz, za rozvinuté země, proto nemůžeme eh, tak odhadnova, odhadovat jejich ztráty na daních, jejich výpadky. Takže my ve většině studií, tedy jánský a palanský, tak my dospěli jsme k závěru, že v podstatě ty studie většinou nepokrývají ty rozvinuté země, spíše ty, roz, ty, ty roz, pardon, rozvojové země, spíš ty rozvinuté, takže bychom měli být opatrní, pokud jde odhady za rozvojové země. A takže náš závěr je, že chcem, prostě apelujeme na to, že potřeba mít eh, data, a tedy country by country reporting, ty zprávy podotlivých zemí. Já myslím, že to je potenciálně ten správný stroj informací, abychom mohli lépe odhadnout výpadek na dani. A my jsme e, studovali data za banky a za třeba těžařský průmysl, ale musíme být e, e, k věrohodnosti těch dat vždycky opatrní. Děkuji, děkuji. A takže, jako obvykle, teď nás čeká diskuze. Pět minut tedy vždycky bude na otázku, tedy asi od minuta na otázku a zbytek z těch pěti minut na Eh, odpověď. Takže jako první bude EPP Darius Rosaty. Ano, děkuji. Na úvodu chci poděkovat našem třem řečníkům za velmi zajímavé prezentace. Přesné údaje nám známy nejsou, ale máme představu o škále problému. Všichni tři z vás prezentovali podobné odhady ve smyslu našich ztrát z důvodu daňových úniků. A rovněž i přesouvání zisku do třetích zemí, případně do zámoří. Otázka nyní, co s tím? Co s tím můžeme dělat my a obecně? My v rámci Evropské unie už se tím zabýváme a Snažíme se zdokonalovat legislativu tak, aby daňové systémy byly odolnější a zdůrazňujeme i nutnost spolupráce mezi členskými zeměmi. I když samozřejmě není to všechno. Co bychom mohli udělat ještě? Měli bychom podle vašeho názoru přistoupit k sankcím v případě nespolupracujících legislativ případně k harmonizaci, další harmonizaci daňových systémů v členských státech, což je ale politicky obtížné, protože smlouva nám proto nedává právní základ. Měli bychom možná vybízet členské státy, aby dokázali eh, kódovat určité daně a tam by tím pádem bylo zneplatňováno vše, co by bylo podniknuto velkými firmami pouze, aby mohli platit menší daně. Jaký by byl váš návod? ať už z pohledu případných legislativních iniciativ nebo vůbec aktivit členských států. Otázka pro všechny tři prezentéry. Kdo by rád začal? Dobrá, pan Jánský. Ano, rád začnu. Děkuji za tuto otázku. Já se domnívám, že to, k čemu přistupuje Evropská unie a jiné mezinárodní organizace většinou opravdu směřuje správným směrem, ale jsou to pouze částečné změny. Snažíte se zdokonalovat ten systém a zároveň se snažíte zlepšovat jeho fungování. Eh, ať už tedy pravidla měnit nebo je ponechat na místě, ale zlepšit vymahatelnost. A do toho by zahrnul i ty sankce. Tam samozřejmě to může být obtížné. Podle toho, zda je ta země členem EU nebo ne. Politicky to nemusí být vždy proveditelné, pokutovat eh, země členy EU, to by pak z politického pohledu totiž mohlo znamenat, že vlastně k ním nemůžete sáhnout a měřit jiným metr, metrem země, které členy EU nejsou. Nyní otázka, zda měnit ten systém, který máme. Tážete se na harmonizaci ta možnost už byla v roce 2016 nadnesena eh, formou CCCTB. To byl návrh Evropské komise. Dva typy návrhu. Harmonizovat korporátní základ, daňový základ. Ono se zdá, že je to taková téměř samozřejmost ve srovnání s tím druhým návrhem. Harmonizace daňového základu by znamenalo, že bychom neměli 27 různých systémů, které se snaží propočítat daňový základ pro firmu, to by rozhodně usnadnilo všem život. Další, ale už obtížnější záležitost by byla rozdělování zisku, jakmile dospějete k tomu společnému základu, tak jak to ale pak se mezi ty členské státy rozděluje kolik komu ke zdanění. Tady bychom potřebovali více údajů, dopadovou studii, máme mm, data firmy Orbis, ale ta nejsou dostačující k tomu, abychom mohli přistoupit k tak závažnému kroku. To by nebylo dostatečně obezřetné. Je třeba vyčkat, než tu dopadovou studii budeme schopni zpracovat skutečně spolehlivě. Já k tomu mám dvě záležitosti. Za prvé, právní stránka přesouvání zisku. E, pokud ponecháme systém stávající, máme, naražíme na dvě e, výzvy daňové úřady nejsou schopny vše eh, proanalýzovat, když například by měli analýzovat skutečnou hodnotu něčeho, anebo kolik je hodnota nějaké kávy u Starbucksu v jedné zemi nebo v jiné zemi. Odhadnout ty rozdíly mezi státy je velice pracné a pak to i tak nevede ke konečným údajům. A druhá věc je, že ty informace i tak nemáme. Takže ta výzva spočívá v tom, že právní pohled na každou firmu, na nadnárodní firmu, co by na jednu právní osobu, je těžké. Um, ono, ta firma si pak založí tu, z toho bílého koně, tu skořápku, tu prázdnou firmu a i tak se nikam nedopracujeme. Pokud chceme zamezit eh, daňovým úřadům eh, v tom, aby dostávali skutečné údaje, tak to vždycky jde. Mohli bychom například zakázat eh, tvorbu těch mezifirem, které jsou mezi článkem mezi vaším vedením a obchodujícími pobočkami v daných zemích. A tam pak tržní cena jak ji zjišťujeme. Čili eh, jednak transparentnost organizační struktury těch firm a jednak stanovování tržních cen. A u těch offshoreových eh, mm, peněz ukrytých jednak informace, ale jednak pak máme ty zprostředkovatele. Jděte touto cestou. Ono je to často pak odepisováno jako náklad na podnikání. Vemte si Ronaldo, který dost, si odvádí peníze um, aut, z autorských pladeb eh, někam, kde z toho pak nemusí planět. Ale on na to sám nepřišel, on má poradce. Eh, jděte po nich, pokud ti poradci budou mít tak široké možnosti, jak zasáhnout, tak to nepřestane fungovat. Děkuji. Já chci pouze připomenout, že ta otázka transparentnosti je klíčová a tou už se komise řadu let zabývá. Zatím slavíme částečné úspěchy, například automatická výměna informací o daňových rozhodnutích, zprávy country by country, pak povinné zveřejňování agresivních daňových poradenských praktik, prostředníky a celá řada návrhů ze strany komise, která stále ještě leží na stole radě. To je právě to CCCTB. Tam skutečně bychom se dopracovali určitého řešení, kde bychom se snažili působit proti přesouvání zisků a rovněž by to bylo modernější řešení pro členské státy. Děkuji. Jepe Kofot za SAD, prosím. Děkuji všem třem panelistům. Myslím, že bychom tady mohli dlouze diskutovat o tom, jak překlenout tu propast eh, ve výběru daní ale na to asi teď nemáme nejvhodnější čas. Podívám se tedy na statistické údaje a schromažďování údajů. Tak za prvé komise na vás. Vy jste říkal, že Tedy ta otázka těch údajů je důležitá, výměny informací je důležitá. Jakým způsobem probíhá spolupráce s členskými státy? Je to nějaká systematická spolupráce? Poskytují tu, ty údaje v ve správné podobě, je možné tyto údaje zveřejnit v rámci transparentnosti. A pokud jde Anetu Alstatsater, vy jste se zaměřila na eh, fyzické osoby a jejich bohatství. Máte nějaký odhad, eh, jaké unikají příjmy z tohoto skrývaného bohatství a majetku? Jsou k tomu nějaké odhady, které by byly opravdu spolehlivé? To je první otázka. A druhá otázka. Pokud bychom zahrnuli veškeré daňové úniky mm, korporátní i vyhýbání se povinnosti u právnických osob. Opět, můžete dát nějaký odhad? To by mě zajímalo. A poslední věc? Na pana Jánského. Vy jste říkal, eh, Mluvil jste o transparentnosti, o zprávách pro jednotlivé země, zmiňoval jste banky, ale když se podíváme na čísla, tak vidíme, že na daních platí poměrně dost. A pak, když se podíváte na realitu, tak tomu tak úplně není. Jinými slovy, vidíte tady nějaký problém s tím výkaznictvím pro jednotlivé země, že ty údaje možná nejsou správné. V čem je tedy problém? Protože já si opravdu nemyslím, že to je s těmi bankami takto, protože kdybychom se podívali eh, na ta čísla, tak platí daně až 40%, ale realita je samozřejmě jiná, tomu nevěřím. Takže jakým problémem, jakým způsobem tento problém vyřešit? Prosím, tak já bych možná začal. Eh, mám eh, teď příležitost trošičku vysvětlit ten přístup z hora dolů, jakým způsobem to funguje. Nám jde o to, abychom našli nějaká, nějaké makroekonomické údaje, například eh, ohledně národních účtů, aby to bylo nezávislé na informacích, které schromažďuje finanční zpráva. Abychom měli různé zdroje, abychom nečerpali všichni z toho stejného, protože pak ten výpadek by mohl být třeba menší, než ve skutečnosti je. Snažíme se tedy eh, zjistit, jaké údaje jsou z hlediska EBITDA nebo EBIT eh, na úrovni korporací k dispozici. Pak se podíváme na vnitrostátní statistiky týkající se firem, čistý provozní přebytek a tak dále, na tyto ukazatele. A pak je potřeba ze všech těchto makroekonomických eh, údajů vyvodit nějaká eh, konkrétní pravidla, na nichž je založen vnitrostátní daňový systém. To může být dosti komplikované a další komplikací navíc je to, že tam musíte zapojit prvky, které mohou být velice konkrétní, například eh, jak se převádějí ztráty do dalších období, to může být velice individuální, nebo daňové úlevy, nebo eh, konkrétní výdaje na výzkum a vývoj a tak podobně. Takže to jsou další komplikace navíc. A kromě toho velice často je potřeba získat eh, údaje jenom o členských států, protože jinde k dispozici nejsou a zase členské státy mohou mít za to, že se jedná o informace citlivé, důvěrné z nějakých důvodů a nepřejí si tyto informace sdělovat. Dalším problémem navíc je metodika, kterou bych tady chtěl mm, zdůraznit. My o tom mluvíme ve své zprávě. Někde je totiž eh, těžké, když se díváte na makroekonomické statistiky, rozlišit ty firmy, které mají eh, nárok jenom na eh, korporátní daně a které mají i možnost využít statutu fyzické osoby. Takže firma může podléhat dvou různým daní eh, v případě, eh, že má dvě eh, provozovny v různých členských státech například. Takže teď se vám ten objem dat okamžitě rozšiřuje, narůstá, některé ty údaje mohou být citlivé, důvěrné a třeba je nezískáte. Děkuji, děkuji za tento dotaz. Tak pokud jde o odhad eh, výpadků v offshoreových fondech, tak eh, ve Skandinávii odhadujeme ten výpadek na 1%. To je nízký odhad. Eh, vycházíme totiž z toho, nebo respektive zvažujeme pouze daně, kterým se vyhýbáme, nebo vyhýbají se poplatníci z bohatství jako takového, ale už nevnímáme příjem z toho bohatství. Takže je to nízký odhad a vidíme, že celá řada zisku se přesouvá také do daňových eh, rájů. Ve Skandinávii je vůbec ta míra offshoreového bohatství velice nízká, říkala jsem 4% HDP oproti třeba 15% Eh, na kontinentální Evropě a jinde to může být ještě vyšší. Takže ten odhad je poměrně nízký u offshoreového majetku. Vím, že v Kanadě daňové úřady použili tuto metodiku, nevím přesně, eh, kolik jim to mm, tam eh, dalo, myslím, že to bylo 8% majetku v offshoreových fondech, takže jak vidíte, u nás je ten odhad poměrně nízký. Celkový výpadek na daních ten nemám k dispozici. Bylo by to nesmírně komplikované zahrnout všechny zdroje informací. Nám by se líbilo spolupracovat s vámi všemi, s finančními zprávami, abychom získali více informací a pak bychom zadarmo ty data zpracovali, ale potřebovali bychom je mít k dispozici a to nemáme. Thank you for... Děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že je tady opravdu problém. A těžko říci, jak se poučit eh, z toho výkaznictví pro jednotlivé země v případě bank. S, polohou, s pomocí kolegů jsem schromáždil o bankách údaje od roku 2016 eh, od, eh, do pros, a v prosinci 2018 jsem k tomu publikoval materiál. Zahrnuje to 4 až 5 let údajů, které banky poskytovaly. 50 bank jsem zohlednil, takže jsem se tomu skutečně věnoval dosti dopodrobná společně s kolegy. A tady narážíme na celou řadu problémů, protože pokud eh, vznikne nová zpráva nebo nový systém výkaznictví pro jednotlivé země, byl bych rád za zlepšení. Ten stávající systém mám problémy. Například, že se tam vlastně zvažují pouze čtyři proměny, o nich se schromažďují informace a nikdo neprosazuje mm, zveřejňování údajů, takže se zdá, že tady není žádná instituce, která by něco takového vzala na sebe a banky pochopitelně pak eh, nevědí, co musí eh, publikovat, něco dají na webové stránky, něco do výroční zprávy a když se podíváte na zprávy z roku 2015, tak eh, je často ani nenaleznete, protože banky tehdy buď ještě neexistovaly, nebo už neexistovaly, nebo zeditovaly od té doby webové stránky a pokud jste si ty informace nestahovali průběžně, tak už třeba teď se k ním nedostanete. Nikdo neschromažďuje údaje eh, takto podrobně, kromě výzkumníků, myslím, my máme, myslím, v tuto chvíli k dispozici nejrozsáhlejší údaje společně s dalšími kolegy v oblasti výzkumu v Mannheim a Oxfam, ale chybí tady koordinace i mezi samotnými výzkumníky a nebo mezi veřejnými orgány. Chybí na to prostředky. A také se neví, jak, postup, post, jak postupovat to výkaznictví. Samotné banky to nevědí. Banky vykazují eh, v tom výkaznictví podle jednotlivých zemí, to je pravda, ale není úplně jasné, jaké daně by, ta, daně by tam vlastně měly zmiňovat. Já nejsem právník, ale chápu, že je rozdíl mezi daní eh, podle obchodního práva a podle daňového práva a pak najednou, jaké ty daně tam tedy mají vykázat. Není to jasné. Někdy v menšině případů nám nakonec to v té zprávě nějak specifikují a řeknou, dobře, jsou to zaplacené daně, současné daně, spadá tam to a to. Ale ve většině případů, jak si jsme v nevědomí, nevíme, co tam vlastně bylo zahrnuto, o jaké daně se jedná, zda jsou to ty skutečně zaplacené a tím se vlastně dostávám k tomu problému, který jste zmínil vy, pane Kofode. Děkuji za tyto odpovědi. Eh, Pere Perez, SAD. Ehm, merci. Eh. Děkuji. Děkuji našim hostům. Já bych se chtěla vrátit Není třeba zdůrazňovat význam celé té diskuze a proč ve stávajícím kontextu zrovna je třeba tak důležité prokázat a ukázat, eh, mm, eh, mm, mm, protože Eh, často je eh, obvinován stát, že neposkytuje dostatečné zdravotnické služby, škole, školství a podobně, ale protože je to často kvůli tomu, že tam chybí prostředky, kvůli výpadkům. Socialisté a demokraté včera zveřejnili studii, která identifikuje 825 miliard euro, což chybí na daních v Evropě. A tato studie nám ukazuje, že vlastně vy jste to řekli všichni tři, že jenom málo zemí se chová seriózně a seriózně vypočítává e, tuto tax gap, ten výpadek na dani, až na nějaké výjimky. Takže to je spíš otázka na Evropskou komisi. Zdáli bychom neměli posílit nároky, které klademe, nároky na transparentnost aby členské státy transparentně identifikovaly ty výpadky na dani, na výběru daní, takže v širokém slova smyslu, aby vzali do úvahy daňové úniky reálné, ale i mechanismy tzv. optimalizace, protože eh, zde mm, my můžeme my mm, můžeme tedy eh, třeba mít studii dopadu eh, tedy toho o co přicházíme tím, že nevybíráme dostatečně daně. A ve stejném duchu na komisi pořád. Jak vyhodnocujete eh, to, že se nevyměřuje tato daň kvůli tomu, že na to nestačí finanční úřady, není administrativní kapacita. A nemyslíte si, že teď v rámci těch slavných eh, doporučení specifických pro jednotlivé země. Zdali bychom tam neměli mít konkrétní kapitolu, už se s tím začalo, ale konkrétní kapitolu, jaké nároky by měly být, aby ty údaje byly k dispozici a abychom podporovali národní úřady, celostátní úřady, které mají na starosti inkaso daně, aby mohly schromažďovat data. A potom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 kritizujete. Takže my jsme na to hrdí, my jsme mm, eh, tedy ten daňový, společný daňový základ, to je to, co bychom si přáli a co k tomu říkáte, protože teď ten, eh, ta, na, to nařízení se eh, o mm, tom CBCR, takže to pardon, country by country reporting, takže my jsme to podporovali, ale teď se to zablokovalo v radě a my jsme chtěli, aby se to týkalo i bank, tedy tyto mm, country by country, country, by country reporting. Eh, merci beaucoup pour, euh, pour cette Děkuji za tuto otázku. Vy chápete asi, že já mm, nemohu tady zavazovat komisi k tomu, jaké návrhy by měla předložit. Ale rád bych zde zúraznil, že pokud je od poslední léta, tak my jsme zveřejnili celou řadu studií, které mm, se zabývají tímto jevem. Zveřejnili jsme studii, která se zabývala hlavními kanály daňových úniků a jejich sedm, které jsme tam identifikovali, pokud se nemýlím. Je to studie, která, kterou provedlo konsorcium, které vedla společnost Rambol. A také jsme se pokusili i mm, jak si vyčíslit eh, to, ten zisk, o který přicházíme, ty příjmy, o které přicházíme. My jsme použili tu efektivní metodu eh, zdanění. My jsme porovnali efektivní daň eh, mezi dvěma zeměmi třeba a my jsme mm, tedy mm, potom to porovnali s tím, když někdo používá to agresivní daňové plánování. A třetí studie, mm, která byla významná a nedávná, to je studie, kde jsme identifikovali mm, určité ukazatele, které umožnili ne, abychom eh, tedy získali nevyvratitelné eh, údaje, ale abychom měli takový soubor podkladů, abychom mohli eh, odůvodnit, že skutečně tady dochází k agresivnímu daňovému plánování v tom konkrétním případě. Takže to je studie, která byla zveřejněna v minulém roce. Také bych chtěl zdůraznit, že většina členských států, já myslím, že je to povinnost, zveřejňuje také odhady takzvaných tax expenditures. Takže to je také ten požadavek vyšší transparentnosti, kterou členské státy splňují. Dobře, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla opět si vzít slovo, jestli dovolíte, Eh, takže transparentnost dobře u výdajů pro inkaso daně, dejme tomu, ale jiná věc tady je, eh, protože finanční úřady by měly lépe se mobilizovat a identifikovat ty černé díry, které existují v inkasu daně. A Máte nějakou představu, jaké jsou ty správné postupy, které existují třeba v některém členském státě nebo neexistují? A jak tedy potom eh, změnit legislativu? Co udělat pro to, aby eh, zde došlo k tomu, že finanční úřady budou efektivně přispívat k tomu, že budou sami identifikovat to, ty prostředky, o které eh, se kvůli unikům přichází. Ano, Určitě, co je jisté tady eh, v té zprávě TaxCap, tak musím zdůraznit, že tato zpráva není zpráva Evropské komise jako takové, ale to zpráva eh, celé skupiny a závěry mm, jsou závěry zprávy a ne komise. Ale co zde vnímáme? Když se podíváme na odhady, eh, bottom-up odhady, tak vidíme, že že množství lidských zdrojů, které je nezbytné pro takovéto vyhodnocování, vyčísla, vyčísla, vyčíslení, a takže to jsou prostě stovky lidí a takže některé finanční úřady mm, mm, mají prostě omezené e, personální zdroje. Určitě ve zprávě se také dočtete, že především zde mm, existuje spolupráce s Mírovým fondem, Mezinárodním mírovým fondem, s metoda RAGAP, která umáží, umožňuje pomáhat těmto eh, finančním úřadům, aby mohli provádět ty kalkulace. A ty zákonné požadavky, které zde navrhujete, no, já nemohu zde opět zavazovat komisi k ničemu, ale určitě, takže, protože to musí být roz, eh, rozhodnutí komise, kolektivní rozhodnutí asi příští komise. Dobře, Také na pana Janského otázka tady byla hodně výpočtu. Já mm, tedy ano, country by country reporting, to je dobrá věc, myslím. Mm, ano. Mm, takže já jsem jenom kritický vůči způsobu, jak se to implementovalo v minulosti. Určitě tady jsou jasné kroky, jak zlepšit to a rozšířit. Zde máme jasné návrhy technického charakteru, například zavést standardizované formuláře a jak ty mm, formáře se budou mm, předkládat na webu a podobně, ale potom i mm, věcné návrhy v tom smyslu, že by se mělo e, reportovat více informací, například aktiva bank takže to tam nefiguruje. A také, když se podíváte na OECD, na jejich country by country reporting, tak tam je dlouhý systém pasiv například, které tam musí figurovat a kritici říkají, že tam pořád některá relevantní pasiva chybí. Takže možná tady by bylo dobré se inspirovat. A ještě tedy Mm, potom eh, máme i zde country by country reporting pro ty extractive industries where it's hard to look. Pro ty protiběžní žežební průmysl, například tady ta data se zlepšují, a, mm, takže tady bychom se mohli poučit, aplikovat to na banky. A doufáme, že se to postupně bude zrychlovat a zlepšovat. Děkuji Sven Gigold za zelené. Ano. Za prvé chci poděkovat za to, jakou děláte významnou práci. A určitě to je velice poučné a je to důležité, abyste pokračovali. Je to důležité pro veřejnost. Mám tyto otázky. Za prvé, na komisi. My jsme se dohodli s radou, jaký by měl být rámec statistického programu 2018 eh, až 2020. A v této zprávě, kterou jsme odsouhlasili si s radou a tak eh, s komisí, tak tam se jasně konstatuje, že je třeba zlepšit kvalitativní a kvantitativní informace, které přispívají k, mm, k tomu, že budeme mít jasné vyčerpávající informace o e, účtech jednotlivých států, tedy o mm, výběru daní a tím se lépe budeme, tím lépe budeme bojovat proti obcházení daně a tím se i zlepší to nespravedlivé rozdělování bohatství. My jsme jasně, my jsme měli jasno v tom, ale když se podívám na web Eurostatu a když si tam vy eh, najdu eh, slova tax avoidance, tax gap a podobně, tak tam nenajdu nic. Takže tady existuje velký rozpor. Vy jste zmínili první zprávu, já se ptám. Tedy, kde jsou snadno dostupná data na webu Eurostatu? Protože i, i vy podle nového statistického programu máte určité povinnosti, formální povinnosti, které musíte plnit, pokud jde o zveřejňování dat. A já se ptám, komise, jak se snaží na tom pracovat? Já uznávám, že pracujete na tématu DPH, na daní z příjmu právnických osob, to vítáme, ale máme další typy daní, které jsou významné, kde dochází k únikům či obcházení. A tady jsme slyšeli od odborníků, já bych chtěl vědět, tedy kdy vydáte eh, k tomu návrh, především pokud jde o eh, daň z přímo fyzických soukromých osob a potom eh, zdanění mezinárodních kapitálových trhů, protože víme, že to je problém. A na naše odborníky mám jednu konkrétní otázku. Jaký je váš seznam vašich přání? Čím bychom se měli zabývat, eh, tedy jaká data chcete mít, potřebujete. Teď máme country by country mezi státní zprávou. Je to vám, je, máte to k dispozici, máte přístup k těmto informacím. A co bychom měli dát k dispozici mm, mm, od, od mezina, z mezinárodních zdrojů, měnového fondu, z, takže řekněte nám, jaká data byste potřebovali. List, commission. Ano, Seznám přání. Začneme komisí. Ne, u komise ta otázka nesměřovala na seznam přání. Tam spíše komise má naplnit, promiňte, omlouvám se, pane předsedo, to, co jí bylo uloženo. Vaše první otázka, to je téma, kde se vám musím ozvat písemně. Tady nemám u sebe eh, ty údaje a musím vše prohovořit s kolegy z Eurostatu. Pak eh, úniky daňové podvody a zmíníte se i osobní daně z příjmu. Tam se zajímají o to externí analytici a jsou už odhady. My rovněž se tím tématem zabýváme a doufáme, že ještě v tomto semestru podáme zprávu. Pan Giegold, omlouvám se, ale jsem zmaten vy v Taxutu pokračujete v analýze hospodářských eh, indikátorů a tak dále. Takže jste při nejmenším spoluodpovědní za statistické programy, které se vás týkají a vy nejste schopen odpovědět, jak provádíte statistické programy. Ne, to jsem neřekl, jenom musím vše ještě prohovořit s příslušnými spolupracovníky, abych vám podal tu správnou odpověď a ozvu se vám. Paní profesorka, tam eh, přání v té oblasti údajů. Je to velká otázka. Ano, i pro tyto účely je to nesmírně obtížné. My například trávíme moře času tím, že se snažíme od daňových úřadů získat data, údaje, získat údaje od, mm, z jiných zdrojů přímo od firm a pak to vše zkusit dát do kontextu. Ono je opravdu obtížné i získat přístup k informacím, které jsou relevantní z pohledu daňových eh, úřadů z důvodu daňových eh, dohod. Když například Francie předá Norsku či Nor, mm, Norsku informace týkající se norských občanů, u nichž je podezření daňových podvodů, tak to je pouze pro účely vyšetřování či stíhání a tam je to omezeno, tam to nelze zpřístupnit výzkumníkům. A jinak eh, tady je obecně to pnutí přítomno. My globálně víme, že dochází k daňovým podvodům či únikům, ale individuálně pak za to zpřístupňování těch údajů odpovídá ta, která země. A ta nám je nedá. Pak je ještě další problém. Propojit a vdechnout smysl údajům, které dáme eh, z různých zdrojů. To vše všem stěžuje život, ale vědci mají možnost získávat informace z různých zdrojů, a to ale může i daňový úřad. My například si můžeme vypomáhat anonymními či anonymizovanými daty. Tedy lepší výměna informací by patřila k tomu přání mezi zeměmi, a větší spolupráce s analytiky, s výzkumnými ústavy, tak, aby dokázali si vytvořit celkovější obraz příslušní činitele či orgány. Já bych mohl strávit dlouhé hodiny seznamem takových přání, které mám. My jsme se krátce e, zmínili i o těch zprávách country by country já bych rád tři verze, tři podoby těch údajů o daních. Daně zaplacené v souladu s právem, vše, co je zvažováno podle eh, práva, zda jsou daně legální, pak daně zaplacené z pohledu korporátních daňových odvodů a pak ještě i eh, s použitím CCCTB. Přístup k těmto sadám údajů by rozhodně vrhl světlo na mnohé. Tam bychom pravděpodobně už dokázali lépe posoudit ty potenciálně nevybrané daně. Už podle těch rozdílů, například mezi CCCTB v souladu s daňovými zákony a v souladu s správními Eh, zákony. Čili něco, co je považováno za legálně zaplacenou či nezaplacenou daň z pohledu trestního práva, vypadá pak jinak z pohledu komerčního či správního práva. Pro nás by bylo zajímavé, kdybyste nám své odpovědi podali i písemně. Ano, děkujeme tady panu tajemníkovi, to pak odešlete. David Coben za EFTD. Děkuji, pane předsedo. Bylo to všechno zajímavé a rád vás zde vidím. Čtu si vaše CV a zjistil jsem, že nikdo z vás nikdy nebyl podnikatel, ať už teď nebo i v minulosti. No, nic. Já už téměř 40 let podnikám a s veškerou úctou Nikdy jsem nezažil takovou fantastickou ekonomiku, marxistickou matematiku, výmysly, pseudoodhady, čistá EU vy byste byli efektivnější využití, kdybyste se zabývali promarněnými penězi v EU. Daňoví poplatníci ze své těžké práce ty daně odvádějí a pak se Evropská unie strapňuje a tady spíše by šlo o to, jak snížit daňovou zátěž, když přece tady lidé odvádějí pouze 15% a někteří europoslanci vůbec žádné daně neplatí. Evropská unie, to je největší daňový podvod světa. Jak můžete s čistým svědomím zde se snažit hovořit o jakýchsi malinkých úsporách? Jediní, kdo chtějí ukrývat eh, své peníze, tak jsou ti, kteří se obávají, že jim vlády ty peníze ukradnou. Určitě se to dá různě vnímat legálně, ale přece proč by si někdo nemohl schovávat peníze, kde chce? Kdo ví, co přinese budoucnost? Socialisté, komunisté, fašisté. Pan Corbyn například, kdyby vyhrál britské volby, nebo někteří šílenci ve Francii, kdyby se dostali k moci, jaký člověk zdravého rozumu ve Francii nebo v Británii by si nechtěl ty peníze dát někam, kam ani už nedosáhnou svou dlouhou rukou. A nedávno přece EU byla v područí sovětských komunistů. Tam eh, nevím, zda by oni nechtěli vše zvrátit. Možná celé stovky let se chrání svá aktiva, ale to je eh, nový koncept. Všichni máme z toho strach. EU by měla přestat platit své nabobřelé byrokraty a to už se nezmiňuje ani o korupci. A nyní Evropská unie spochybňuje výjimky DPH na, mm, u komoditních mm, makléřů. A to je něco, co u nás funguje už od 70. let a je něco, co je legitimní, co vždycky bylo legální, ale najednou se EU rozhodla, když už je Brexit, že už to legální není. Takže co my tady máme? Tady si někdo prostě vezme tušku a začne sepisovat daňové zákony. Mm, všichni musí mít strach z toho, co ještě vznikne. Je to gigant, který nás se všechny spolknout. Bylo by ku prospěchu toho, kdyby každý dal peníze do oběhu, prospíval ekonomice, prospíval eh, svým spoluobčanům, než aby to tady dostávali eh, unijní mandaríni. A ještě větší bude um, unijní uh, ten tax gap, pokud Británie vyjde. A je to hnusné. Je to hnusný podvod, už to dlouho nebude trvat, než se i Italové rozhodnou, jak na to. Nebudou to jen Britové, budou to brzy Češi, Italové, Maďaři a možná i ty žluté vesty ve Francii se rozhodnou, že se vydají jinou cestou. Předseda, dostanete se k otázce, Davide? No já už končím, určitě jste si mě všichni užili. No, možná někdo ne, ale rozhodně si myslím, že to si. Já pouze k tomu řeknu, že já jsem strávil čas života, když jsem byl v područí sovětského komunistu a to bych vám nepřál. To bych vám skutečně nepřál, je to úplně jiný svět. Chtěl by někdo se k tomu vyjádřit? Ne. Dobrá, děkuji. Mimo mikrofon. Pokračujeme. Ne, na můj proslov odpověď nikdo nemá, říká pan Koban. Děkuji, pane předsedo, a dobré, dobré dopoledne ještě stále. Budu hovořit nizozemsky. Tedy si prosím nasaďte sluchátka. Mám tři otázky. Nejdříve paní profesorka. Hovořila jste o těch prostřednících a došla jste k závěru, že právě eh, ti daňoví poradci snaží se skrývat mm, peníze, které by musely být zdaněné mm, bohačů, boháčům, kteří by sami na to v podstatě nepřišli a že tedy pokud bychom se jich mohli zbavit, případně je kontrolovat, případně zahrnout do toho sledování, aby agresivní daňové plánování bylo vždy monitorováno a sledováno, mě by zajímalo, zda například eh, směrnice o podávání zpráv eh, by měla být v tomto smyslu vylepšena, anebo zda se ubírá správným směrem. Myslíte si, že by se mělo přistoupit ještě k dalším krokům, abychom byli schopni usledovat, jak ten prostředník, ten mezičlánek eh, si počíná a jak definovat tohoto prostředníka či mezičlánek a pak Mm, další záležitost, jak mm, jít na e, daňové úniky. Jsou například daňové amnestie. Jak vy to vidíte? Je to velice kontroverzní věc. A pak ještě konkrétní otázka na vás. Sdělila jste nám, že využívání, či ten, kdo využívá offshore struktury, to může být velice různý typ člověka. Myslíte si, že i k té amnestii by se přihlásili velice rozdílní lidé, anebo jsou to určití lidé, ti jednotlivci, kteří by toho využili? Pak na pana Nikodema. Fiskalis, ano Jste členem této skupiny a jistě je vám známo, že my jsme tady měli i slyšení k programu Fiscalis 2020 a k evropské spolupráci. Na té záleží nejvíce i z pohledu daňových politik. Tady určitě máme co dohánět z pohledu spolupráce. Vidíme to i e, ve světovém kontextu. Zatím jsou stále ještě naše daňové úřady takovými ostrůvky. Domníváte se, že fiskalis by byl schopen zajistit nějakou lepší propojenost těchto daňových úřadů, spolupráci, výměnu informací a pokud ano či ne, tak bych každopádně rád slyšel zdůvodnění. A pak by mě zajímalo, jaké ukazatele, jakým ukazatelům Eh, sáháte, abyste se dověděl, které země šidí či mají větší ten tax gap než jiné. Uh, thank you for this question. Can I just ask a clarifying question because of the translation? Já bych si ještě ráda něco vyjasnila. Eh, přímé zprávy o těch prostřednicích. Máte na mysli poradce jednotlivců anebo firmy? Poradci, ano, mám na mysli ty poradce Čeho my jsme svědky, když zkoumáme ty údaje, ty datové sady? Jsme svědky potenciálního rizika. Kdysi to bylo bez rizika víceméně si něco schovávat v zahraničí. Dnes už to je méně a méně bezpečné. Ono samozřejmě si můžete v zahraničí založit účet či jakousi firmičku, ale už je to snadné eh, vysledovat ale navíc ještě čím větší je firma, tak tím větší riziko toho dat, informačního úniku. Proto se mnozí snaží konsolidovat, eh, vymýšlet různé plány, ale výměna informací je stále intenzivnější. Je to téměř jako, ale jako ta jaderná válka, ta, to, jak východ se západem kdysi se snažil jeden druhého předehnat. My jsme vždycky o krok pozadu. A pokud chcete um, rizikovat, pokud budete rizikovat, že zbankrotíte, tak tam nebudete rizikovat nic riskantního. Amnestie Švédsko a Norsko má velice velkorysý přístup k amnestii. Oni vám řeknou, pokud se přiznáte, tak pouze ty daně doplatíte a už nebudete platit žádné pokuty. A to je jasně dobrovolné. To je velice velkoryse a můžete to kritizovat, že například si tím lidé dokážou proprat peníze a tak. Ale díky tomu nemusíme získávat peníze. Ten úspěch je tam jasně prokazatelný tím, že se ty peníze vrátí do rozpočtu. Mnozí lidé například něco zdědili, mají nejrůznější důvody, proč si ty peníze schovávají. Ono je to vždycky dobré, že se jakoby polepší, ale na druhé straně eh, to hm, z toho nemá nic jakoby policie, ale zvyšuje to um, příjmy z daní. Takže v tom smyslu je to úspěšné. A ještě ta třetí otázka, kterou jste na mě měl. No, thank you for your question. Děkuji za tyto dotazy. Nevím, jestli jsem si nasadil včas sluchátka, tak se omlouvám, když tak mě připomeňte ty nezodpovězené dotazy. Pokud jde o situaci, vy jste se ptal, zda si myslíme, že ten nedovýběr je v některých zemích větší než jinde. Tak eh, my to sledujeme například z hlediska DPH, protože tam se rozlišuje nedostatek a mezera v oblasti politiky, zda tam nejsou nějaké zneužívané výjimky a tímto způsobem tedy můžeme eh, ten výpadek rozdělit eh, k různým příčinám, které k té ztrátě vedly. Vidíme, zda to je systémová věc, nebo zda jde o podvodnou činnost, která je příčinou. Pokud eh, jde o CIT, tak tady ještě nemáme srovnatelné údaje protože tady členské státy teprve s analýzami začaly. Pokud se podíváte na to, co k tomu říká naše zpráva, pokud jde o primární příčiny, tak v přístup z hora dolů je užitečný, protože vám dává kompletní obrázek o porušování pravidel. Ale potřebujete zase jiný přístup, když chcete identifikovat eh, příčiny. Tam je lepší jít eh, cestou auditu ze zdola směrem nahoru zauditovat si na vzorcích, eh, proč jsou tam nějaké rozdíly mezi tím, co mělo být eh, zaplaceno a bylo zaplaceno a pak to extrapolovat na úroveň celé země. Zda ta spolupráce v rámci fiskalisu se lepší. Ano, myslím si, že ano, zejména u DPH to pomohlo rozproudit diskuzi a začaly se eh, lépe vypracovávat metodiky. Takže to se zlepšilo. Dále si myslím, že je tady více členských států, které se chtějí vzájemně poučit jinde, na jaké problémy narážely jinde, co je to stálo, jaké ztráty nastaly a tak podobně, na jaké překážky jinde narazily. A to si myslím, že je právě hlavní cíl této zprávy. Pochopit, co každý ukazatel měří, jaké výhody a nevýhody má použití té či oné metody. Tak doufám, že jsem tím odpověděl na vaše dotazy. Děkuji. A poslední řečník Paul Tank za SAD. Děkuji. Dvě konkrétní otázky, pak jedna obecná. Tak první otázka na pana Nikodema. Mně přijde úplně mimořádné, že ne každý členský stát se snaží odhadnout eh, výpadek eh, v daňových příjmech. Některé země to dělají, ne tedy úplně nejrozsáhleji, ale opravdu mě překvapuje, a nebo možná to zase tak překvapivé není z těch vašich odpovědí, že jsou tady země, které jsou obvinovány z různých nekalých daňových praktik a přitom sami nezjišťují, k jakým výpadkům na daních u nich dochází. Eh, je to náhoda nebo vidíte v tom jaksi nějakou soustažnost? Zajímal by mě váš názor. Potom na paní Alstadt eh, Sater. Omlouvám se, pokud jsem to nevyslovil správně. Vy jste hovořila o distribuci bohatství a vyhýbání se daňové povinnosti a ukazuje se, že v podstatě toto 1%, nebo přesně 1% na tom grafu eh, lidí, kteří využijí všech příležitostí, které jsou k tomu, aby se vyhnuli daňové povinnosti. Také kdybyste nám tedy mohla trochu více říci, jaký hmm. dopad na to jedno procento eh, má potom mm, jaký dopad na jejich daňové povinnosti má to, že přesouvají ty zisky jinam. Kolik vlastně na tom získají? Máte představu? Kolik uspoří? A pak obecná otázka. Chybí nám údaje, chybí analýzy, pokud jde o mezinárodní zdanění. A Evropský parlament to zdůrazňoval mnohokrát již dlouho a je to, myslím, také zjevné, když eh, řešíme CCCTB, jste často prostě nevíme, jaká ta data jsou. A jak do toho zahrnou členské státy, protože si myslím, že i v jejich zájmu je zjistit, jaké mají výpadky na daních. Takže kdybyste se i k tomu mohli vyjádřit. Děkuji. Děkuji. Tak pokud jde o tu skupinu Fiskalis, tak je to 16 členských států, které se účastní. Fiskalis funguje tak, že my spustíme výzvu a pak zainteresované členské státy se zúčastní. Není to tedy nutně tak, že členské státy se neúčastní a znamená to nutně, že nemají zájem. Často je to prostě otázka toho, že zrovna nejsou k dispozici ti správní lidé. Doplňující otázka. Eh, Lu- Lucembursko, Malta, Irsko, Nizozemsko. Účastní se nebo ne? Nizozemsko se účastnilo, ano. Mám ho tady na seznamu. ano. Všechno to je teď k dispozici. Ale ještě jsem chtěl říci, že se často neúčastní ne z nedostatku zájmu, nebo že by je nezajímalo, jaký mají výpadek na daních. My víme u některých členských států, že opravdu pravidelně si odhadují výpadky, ale přesto se neúčastní skupiny eh, fiskalis jako takové, což ale neznamená, že tedy si nevedou přehled příspěvek paní Pervanš Beres mimo mikrofon. Ano, probíhá to dobrovolně, eh, je odpověď. Ano, je to dobrovolně. Děkuji za ty otázky. Distribuce majetku a bohatství a výpadek na daních, eh, ano, je to 20 eh, je ten objem toho výpadku z toho kryté, skrývaného bojatství. Není to žádný vlastně odhad, protože sem nespadá nemovitý majetek nebo nějaké jiné zdroje. Jak to vysvětloval pan Janský u korporací, my je někdy chápeme jako nezávislé jednotky, ale oni jsou spravovány fyzickými osobami, které využívají přesování zisků pro osobní prospěch a právě nejbohatší také vlastní akcie a jsou to ti, kteří těží nejvíce z těch nízkých daní korporací a pak získávají ty nejvyšší dividendy a tím pádem tedy obrovský příjem. Takže z toho je obrovský nedovýběr z tohoto přesouvání zisku. Dobře, takže děkuji. Děkuji vám, tím uzavřeme tuto výměnu názorů. Velice rád bych našim hostům poděkoval. Myslím, že to byla velice dobrá diskuze a Máme z toho spoustu podnětných informací, zajímavé grafy, údaje, ještě nám jistě něco poskytnete písemně, ale moc se ceníme, že jste dnes dorazili. Uzavřu dnešní jednání. Příští zasedání našeho výboru proběhne 29. ledna. Děkuji vám, nashledanou.